se objevuje legislativní návrh eh, k prospektu. V předchozích dnech eh, byl předložen návrh o zárukách vkladu a předtím akční plán pro Unii eh, kapitálových trhů, také návrh k sekuritizaci, delegovaný akt k solventnosti. Takže je za námi řada konkrétních iniciativ, které se týkají Unie kapitálových trhů, CMU. O tom akčním plánu k CMU už jsme zde společně diskutovali, hovořili jsme o příštích krocích, které se chystají a jsou velice ambiciozní, takže si myslím, že eh, pro dnešní diskuzi nastal velice vhodný okamžik. Bez dalšího vám předávám slovo. Děkuji, děkuji za to, že jste mě znovu přizvali do svého výboru. Myslím, že naposledy jsme zavedli strukturovaný dialog před eh, šesti měsíci a stejně jak řekl Roberto i já jsem překvapen tím, kolik se toho odehrálo. Nejenom že jsme posunuli ku předu stávající legislativu, ale vypracovali jsme taky nový program pro Unii kapitálových trhů a nedávno také posílení bankovní unie. Já jsem se přitom vždy snažil nastavit správnou rovnováhu mezi růstem a finanční stabilitou a vždy jsem měl přitom na mysli eh, růst v oblasti pracovních míst a snahu podpořit evropské malé a střední podniky. Snažil jsem se vždy být eh, přiměřený v našich návrzích, snažil jsem se nabídnout našim podnikům větší stabilitu, větší regulační jistotu a snažil jsem se nezapomínat na zájmy spotřebitelů. Zmíním se o některých důležitých momentech v posledních měsících eh, s tím, že jsem si ovšem vědom toho, jak velice obtížnou a odbornou práci jste odvedli vy, poslanci výboru pro hospodářské záležitosti, což je práce často médii opomíjená, ale eh, je to důvod, proč je eh, váš, proč má váš výbor tak velice dobrou, dobrou pověst Eh, a myslím, že jste že byli schopni eh, dostat eh, problémům, které před námi stály. My jsme tady vedli nedávno diskuzi o akčním plánu pro Unii kapitálových trhů. Naším cílem je zde propojit úspory s růstem. Akční plán stanoví celou řadu různých opatření. Jsou to široce pojatá horizontální opatření, velice ambiciozní, pokud jde o jejich rozsah. Eh, snažíme se vše spustit eh, co možná eh, nerychleji. I já jsem nabil dojmu tady na minulém našem společném zasedání, že i vy stojíte o rychlý start. Chceme si uvolnit kapacitu v bankovnictví a zvýšit úvěrování eh, široké ekonomiky a proto jsme tedy spustili balíček opatření směřující ke zjednodušené transparentní sekuritizaci. Lucemburské předsednictví vše velice svižně eh, zahájilo a do Vánoce bychom měli mít obecný přístup v radě. Myslím si, že přesně takové vysoké tempo potřebujeme pro CMU a jsem si jist, že i ve vašem výboru se chopíte štafety a budete postupovat takto rychle. My jsme navrhli pozměnění legislativy Solvence 2. Definovali jsme si tam různé třídy aktiv a snížili eh, sazby pro přidružený kapitál o třetinu, což nám umožní investovat eh, více z 10 bilionů eur do evropské infrastruktury v oblasti pojišťovnictví a chtěli bychom eh, co možná nejdříve dokončit tuto zacílenou změnu. V souvislosti s tím, eh, co jste si přáli jako váš výbor, zejména pan eh, Balc, spustili jsme také změnu pravidel ve finančním sektoru a Zjišťujeme, zda legislativa, kterou jsme zavedli okamžitě po krizi, nemá nějaké nežádoucí důsledky tím, že nechceme ovšem spochybňovat celkovou architekturu, která myslím, že zajistila, že stávající systém je odolnější. Dnes dopoledne jsem spustil návrh, jehož cílem je přepracovat směrnici o prospektu, tak abychom nastavili jednodušší, levnější režim, aby byl prospekt mnohem užitečnější a pomohl firmám získat přístup k investicím prostřednictvím kapitálových trhů. Zvyšujeme množství kapitálu, které, který je, které je možné získat na evropském trhu bez prospektu ze 100 000 na 500 000 eur. Vytváříme také zvláštní režim pro pro menší firmy, což umožní malým a středním podnikům vytvářet prospekty jednodušeji a levněji. Také eh, zefektivňujeme proces eh, získávání kapitálu eh, na podruhé a na potřetí a zjednodušujeme situaci také pro větší firmy, které emitují častěji. Tento návrh bude předmětem naší další spolupráce, na kterou se těším a doufejme, že to pomůže firmám v Evropě. Další věc, to je zelená kniha, která se týká maloobchodních finančních služeb. Ta by měla být zveřejněna ještě před Vánoci. Jak víte, tak zde vnímáme finanční služby z hlediska spotřebitelů, tedy díváme se na to, jak eh, zajistit eh, matetelnější výhody z jednotného trhu pro spotřebitele. Malou obchodní investoři jsou pro nás ústředním tématem eh, v oblasti CMU, takže chceme vytvořit systém, který je transparentní, je založený na možnosti volné volby, soutěže a využívá digitálních technologií. Zelená kniha, o které jsem se zmínil, doufejme, přinese nové vstupy do diskuze. Paralelně s prací na CMU jsme pokračovali také se snahou posílit bankovní unii a snížit rizika v této oblasti. Nadále vyvíjíme tlak na všechny členské státy, aby implementovaly legislativu, na které se shodly, aby transponovaly směrnice o zdravení restrukturalizace v bankovnictví, také směrnice o systému záruky vkladů a aby ratifikovali mezivládní dohodu, která stanovuje příspěvky do jednotného fondu pro řešení problémů. Jsem velice rád, že pokud jde o tu poslední věc, tak mohu říci, že v tuto chvíli se ratifikovalo mezivládní dohodu dostatečné množství členských států, tím pádem je možné, aby začal tento fond fungovat od 1. ledna 2016, tak jak se předpokládalo. Poslední týden jsme předložili návrh, jeho cílem je vytvořit evropský systém pojištění vkladů, takzvaný EDIS. Jedná se o třetí součást bankovní unie, jejímž cílem vždy eh, bylo eh, vytvořit jednotný dohled eh, pro, pro, pojišť, pro pojištění vkladů a pro bankovnictví obecně a je to v souladu se snahou předsedy Junckera prohloubit hospodářskou a měnovou unii. Jde o to přesunout se od národních systémů záruk vkladů směrem k celoevropským eh, systémům pojištění vkladů, tedy v rámci celé bankovní unie. Již nyní eh, jsou vklady pojištěny do výše 100 tisíc eur a celoevropský eh, režim, který navrhujeme, bude znamenat ještě lepší ochranu bank v případě nějakých silnějších regionálních otřesů. Vytvořili jsme si přístup krok za krokem to znamená, že v jakékoliv fázi budou mít individuální středatelé mm, stejnou ochranu, to znamená 100 tisíc euro. Pak eh, po tři roky od roku 2017 bude fungovat systém zajištění, který plynule přejde do systému spolu pojištění, a to ve 100% výši do roku 2024. Chceme, aby to pro bankovnictví neznamenalo žádné náklady navíc, to znamená, že příspěvky do EDISu se budou odečítat z toho, co banky tak jako tak musí platit do národních režimů pojištění vkladů. Vytváříme silné pojistky proti morálnímu riziku a vytvořili jsme také další opatření směřující k oslabení rizika. To znamená, že z Edisu není možné získat peníze, pokud eh, předtím nebyly zaplaceny v plné výši příspěvky do národního systému pojištění vkladů DGS a v další fázi zajištění v těch prvních třech letech eh, není možné získávat peníze z EDIS, pokud není předtím vyplaceno z DGS. Je to, myslím, vyvážený eh, balíček, kdy vždy je něco za něco, nikdo nepředstírá, že takový systém bude snadno nastavitelný, ale já věřím, že se nám podaří dosáhnout pokroku, snížit rizika a že dojde zároveň ke sdílení rizik a přesně o to nám v tomto balíčku jde. Ve stejný den, kdy jsme publikovali návrh k EDIS, ehm, jsem eh, byl velice rád, ehm, že se nám podařilo také uzavřít vyjednávání o pravidlech pro finanční referenční hodnoty, což by mělo vést ke omezení manipulace eh, s finančními ukazateli a referenčními hodnotami. Myslím, že to pomůže obnovit důvěru ve finanční trhy napříč Evropskou unii a jsem také velice rád, že mohu osobně ještě jednou poděkovat eh, paní Neuvenhuizen a všem stínovým zpravodajům za jejich práci. Minulý týden jsme se shodli na nařízení o sekuritizaci finančních transakcí a já to vnímám jako eh, zásadní reakci z naší strany, pokud jde o zvýšení bezpečnosti a transparentnosti finančních trhů. Umožní nám to lépe řídit rizika ve stínovém bankovnictví v souladu s doporučeními o finan, eh, finanční rady pro stabilitu, tak jak to schválila G20 a zde chci poděkovat panu eh, Soru a všem stínovým zpravodajům. Zároveň ovšem nezapomínáme na ochranu spotřebitelů, protože to je velice důležité pro Eh, úspěch eh, retailového eh, sektoru. Zde došlo také k legislativnímu posunu. Minulý týden byla schválena směrnice o distribuci v pojišťovnictví a je to zpráva pana Langena. Dojde ke zvýšení transparentnosti. Pokud jde o pojišťovnictví, klienti budou mít k dispozici veškeré potřebné informace pro informovaná rozhodnutí. Revidovaná směrnice o platebních službách eh, prošla díky panu Tajánemu parlamentem, rovněž navyšuje ochranu eh, spotřebitelů, tentokrát v oblasti digitálních plateb eh, v případě ztráty či odcizení platební karty. A je potřeba, aby teď všichni poskytovatele platebních služeb implementovali tyto nové posílené standardy bezpečnosti. Další věc, eh, to jsou opatření úrovně 2. Jak víte, v letošním roce jsme schválili 38 takových opatření a očekáváme, že do konce roku jich schválíme dalších 23. Chceme tedy udržet dosavadní dynamiku. To byl tedy velice stručný náhled na naši současnou práci, která se věnuje v rámci svého portfolia. Myslím, že obecně mohu říci, že se nám daří dosahovat eh, rychlého pokroku s velice ambiciozním programem a já věřím, že zároveň dodržujeme také správnou rovnováhu mezi tím, že se snažíme na jedné straně podporovat finanční stabilitu, ale na druhé straně podporovat růst, investice a vznik pracovních míst. Jsem připraven eh, dosavadní tempo ještě dále zrychlit, eh, tak abychom eh, občanům nabídli skutečně hmatatelné výsledky, nejenom občanům, ale také evropským firmám a těším se na dnešní diskuzi s vámi ohledně toho, co můžeme udělat nyní a v příštích měsících. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Jonathane? A začneme s našimi řečníky, jako první Burkhard Balt. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Je dobré, že dnes může proběhnout tato výměna názorů. Já bych eh, chtěl hovořit o některých obecnějších bodech, které jsou ovšem zcela zásadního významu. Komise jako ochránkyně a kvality legislativy a také postupu. Mě by zajímalo, jak je možné, že členské státy stále ještě vlastně z roku 2014 ne, neprosadili, neprovedli směrnice o pojištění vkladu a provádět, další prováděcí uh, směrnice. A uh, také, že eh, mezivládní uh, dohodu ratifikovali úplně na poslední, eh, na poslední chvíli, některé dokonce ještě ne, ta, která se týkala toho fondu řešení krizí. A další eh, návrhy, o něž jste právě hovořil, jaká, jaký bude jejich eh, osud. Neměla by být vůle tedy jak parlamentu, tak rady, když si naplánují určitá, určité lhůty na provedení té, eh, té legislativy, na její revizi, aby tato data byla dodržena ve své eh, iniciativě komise eh, k, k, k dokončení bankovní unie přišla s dalšími návrhy. Jak se může vlastně srovnat s tím, že má být národní daňový poplatník Eh, nahrazen evropským daňovým poplatníkem, To by naše frakce podpořit nemohla. A nebo jak zajistit, aby nevznikla chybná stimulace pro členské státy. Komise by měla lépe uvažovat o eh, kvalitativních eh, rizicích v různých oblastech a pečlivě hodnotit veškeré dopady, dopady své legislativy. Zajímalo by mě, co byste eh, k tomu mohl říci. Děkuji. Hmm, děkuji za tuto poznámku a já plně sdílím vaši frustraci tou dob, na tou dobou, kterou eh, tedy to zabralo Ehm, ratifikace legislativy a ehm, doba, než e, e, členské státy skutečně začnou uplatňovat. My jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Bilaterálně s členskými státy v ECOFINu, na Euroskupině a všemi prostředky jsme zdůrazňovali nutnost implementace. Ve srovnání se situací na začátku roku je pokrok značný ale souhlasím s vámi v tom, že by bylo lepší, kdybychom nemuseli tímto zdlouhavým procesem procházet. Ovšem, protože považuji za důležité, že jsme zahájili postupy pro porušení. Já každopádně využiji všechny nástroje, které mám k dispozici, abych eh, udržel ten tlak i nadále. A to eh, tedy procento bylo dosaženo do dnešní eh, lhuty pro eh, postup pro porušení, ale ideálně bychom neměli být v situaci, kdy se takové věci na poslední chvíli musí dělat. Pokud jde o vaši obecnější poznámku ohledně tedy omezení rizika a pak té zásadní otázky, zda by všechna tato opatření neměla být implementována ještě předtím, než přijdeme s dalšími opatřeními, tak k tomu chci říct toto. Jednik, jednak my budeme mít plnou implementaci ještě před, jaké, před jakýmikoliv dalšími eh, návrhy k EDIS. Eh, myslím si, že je nesmírně důležité, aby se tak stalo. A právě proto jsme eh, strukturovali ten návrh právě takovým způsobem, aby to bylo po fázích, eh, aby byly nejprve opatření a omezení rizika spolu s, eh, s opatřeními na združování a jediný způsob dosažení pokroku, a myslím, že všichni chtějí pokrok, ovšem jediné pochybnosti jsou tedy ohledně správného sledu těch fází takže já myslím, že eh, nejlepší odpovědí na to je postupovat eh, jednotně, souběžně a eh, vždy ujistit všechny aktéry, že ty, ta opatření na snížení rizik jsou brána, jsou vlastně následována a doprovází všechno, co se týká pojištění vkladů. Děkuji. Ehm, CMU je považováno za největší iniciativu od roku 99, která by mohla pomoci reálné ekonomice. Avš, ovšem, i když eh, se jistě dočkáte velké podpoře k balíčku eh, kapitálových trhů, tak nevím, jestli stejná podpora bude přicházet i z rady, vzhledem k tomu, že rada dala na, najevo eh, opakovaně absenci evropského přístupu. A to není jenom otázka MFF, ale Eh, kde byly skutečně tedy dílčí zájmy členských států, které to zablokovaly. Ale obávám se, že budete mít mm, potenciálně menší možnost řešit další reformy k tomu, aby Unie kapitálových trhů eh, přispěla, ať už je to EGIS nebo eh, reforma v solventnosti. Já chci ještě posílit to, řekl, to co řekl Burhard Balc vy jste strážce smluv v příštích měsících. Co uděláte, abyste se postarali o to, aby například trhy, fondy peněžních trhů a další, aby eh, i v těchto oblastech jsme dosáhli pokroku. A eh, slyšeli jsme minulý týden, že sekuritizace těch eh, subprime hypoték, takže v tom budou přijata další opatření ve Spojených státech, což eh, evidentně ukazuje, že finanční sektor se eh, nepoučil ohledně toxických produktů. A já vím, že sekuritizace je potenciálně užitečným nástrojem na eh, posílení úvěrové kapacity v ekonomice, ale je to nedávná záležitost a vím, že vaším záměrem je postarat se o to, aby v Evropské unii se to nestalo. Přesto máme 80, 626 eh, miliard špatných půjček, které jsou v eh, evropských bankách. Jak zajistíme, aby nedošlo k jejich sekuritizaci? A eh, navíc tam máte systém samoosvědčování, který, jak víte, je spojen s určitým rizikem. Jak můžeme zajistit, aby se mohli investoři na to označení skutečně spolehnout? Mnozí říkají, že sekuritizace uspěje jedině za předpokladu, že budou existovat eh, rovné podmínky s takzvanými krytými bondy, eh, krytými dluhopisy, které jsou zatím eh, pro banky daleko zajímavější možností než sekuritizace. Jakým způsobem tuhle věc vyřešíme? Máte nějaký plán? Well, thank you. Děkuji a děkuji také za obecnou podporu pro CMU. Co se týče eh, obecně vaší poznámky eh, k radě a Unii kapitálových trhů, chci říci, že ta podpora pro Unii kapitálových trhů ze strany rady byla dobrá. Postoupili, postoupili velice rychle v práci na sekuritizaci, ta bude hotová asi za dva týdny a všech 28 členských států poskytlo silnou podporu ke všeobecnému postupnému přístupu, který jsme zavedli a my jsme jim jasně vysvětlili, jaké jsou elementy akčního plánu v tomto směru. Já jsem jasně řekl, že mým úkolem je tuto práci tedy posunovat ku předu. Všichni tedy chceme v ní dospět k cíli, co Nejdříve, co se týče MMS, chápu vaše zklamání. Nepodařilo se nám dospět k lepšímu pokroku během lucemburského předsednictví, i když jsem jasně řekl, že je potřeba docílit pokroku. Za nizozemského předsednictví doufám, hovořím s nimi již a i nadále je k tomu budu tlačit, protože tam jsou některé aspekty, na nich je potřeba zapracovat. K sekuritizaci stručněji. Ta vaše obava, o které jste se zmínila, my se na to zaměříme, my eh, zkoumáme podrobnosti návrhu eh, v parlamentu, co se týče samocertifikace. Já jsem stál o systém, kde emitenti cených papírů by měli odpovědnost za to, co činí. Eh, víme, jak dopadly agentury pro hodnocení úvěrů, které vlastně Eh, ty své úkoly eh, předali eh, dalším stranám, což umožnilo vy, využívání třetích stran pro zajišťování. Co se týče krytých dluhopisů, tady zahájíme plné konzultace na toto téma příští rok. V součást, to bude součástí akčního plánu pro CMU a tam tedy budeme zkoumat některá ta propojení, o něž jste se zde zmínila. Děkuji, Bartluka, Děkuji. Pane komisaře Lorde Hille, já bych vám rád uh, položil eh, jednoduchou otázku, která se týká třetího pilíře uh, a zajišťování vkladu. Souhlasíte s tím, že rizika uh, bankovního sektoru v EU jsou eh, rozdělena velice asymetricky a že jejich těžiště spočívá eh, spíše v těch jihoevropských krizových státech. Tam je veliká závislost na těch státních dluzích a jsou tam veliké problémy se soukromými úvěry. I když je třeba eh, přiznat, že nikdo neví, co bude v budoucnu, přece jenom co se týče očekávaných plateb v rámci toho systému záruky vkladů, je třeba vycházet z toho, že eh, podle německého pohledu vlastně to bude spočívat v netoplatbách eh, z systému nebo ze soustavy německých bank, tedy států jeho evropských. Já Začnu tím, že celkovým účelem celé řady reform, v součástí, které jsou součástí bankovní unie, mají za cíl snížit pravděpodobnost selhání a proto eh, to, ten systém záruky vkladů by neměl, doufejme, vůbec být využit. Za druhé, máte pravdu, když poukazujete na to, že jsou rozdíly v riziku mezi evropskými bankami a my se snažíme řešit pomocí různých opatření, především opatření na snížení rizika, analyzovat e, tyto problémy a snažíme se zajistit snížení rizika a řešit tyto problémy. To právě stojí ve sdělení, které jsme zveřejnili společně s legislativním návrhem. Pravdou rovněž je, že to, jak jsme to vyprojektovali, tak jak se vlastně eh, jsme se vzdalujeme od zajišťování směrem k spolupojišťování, kdy poprvé by se riziko vlastně stalo skutečně sdíleným rizikem, bylo by vzájemným rizikem tak se vypočítá tedy eh, váha na základě rizika na evropsk, celoevropské úrovni spíše než na vnitrostátní úrovni. A, a eh, účelem toho bude, že tedy to vážení založené na riziku a, eh, bude příznivější pro kvalitnější banky, které budou platit méně, zatímco rizikovější banky budou platit více. To je další příklad toho, jak je možné tedy odpovědět na některé ty obavy, které, myslím, panují a zároveň dospět k pokroku v tom, že se snažíme zavést eh, ten třetí pilíř bankovní unie, který vždy existoval. My jsme zavedli eh, dohled a řešení problémů na celoevropské úrovni. A teď tedy ta myšlenka, že bude existovat celoevropský systém eh, záruky vkladů. Ta vždy existovala, ale teď jsme vypracovali pojistky, protože si myslím, že eh, by s tím měla souhlasit i veřejnost. Proto si myslím, že jde o skutečně vyvážený balíček, eh, který se rozpadá do různých fází, tak aby si všichni byli jisti našimi kroky předtím, než postoupíme do další fáze. Eh, mm, je ještě čas? Ano, jestli chcete odpovědět, tak máte 10 vteřin. Já bych rád položil otázku, na kterou jste bohužel teď eh, neodpověděl. Je dobré, že se snažíte snižovat rizika, ale evidentně se domníváte, že ta rizika přetrvávají, protože jinak bychom ten systém zajišťování eh, vkladů nepotřeboval. Ptám se tedy, očekáváte tedy neto převody eh, od německých bank do evropských států? Na to jsem se ptal. Celým účelem této akce je zvýšit bezpečnost celého systému. Neboli není přesnou premisou říci, že eh, účelem či dopadem bude to, že dojde k nějaké unii transferů či převodu. Vím, že toho se mnozí bojí. Myslím, že je možné eh, zabránit tomu, aby se splnily obavy vaše a dalších lidí a náš přístup nám k tomu pomůže. Děkuji. To a asi by nebylo vůbec špatné si vypracovat takový eh, seznam tedy bailoutů na každý členský stát, abychom se tedy, aby, abychom eh, zabránili všem překvapením. Další Nils Torvald. Děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás opět eh, zavítal. Pokud jde o ambici CMU, to určitě vítáme a v parlamentu stojíme o to, abychom začali pracovat na konkrétních legislativních návrzích, ale zajímalo by mě, zda ty vaše obavy eh, souvisejí eh, s rozsahem té stávající legislativy pro tuto eh, oblast protože my tady máme několik málo velice vlivných eh, členských států a většina těch politických návrhů je jim přizpůsobena. A tak existují pochyby, že se vlastně všem vnutí jediné řešení, které nebude zohledňovat eh, situaci v periferních státech eh, a tím pádem vzniknou asymetrické šoky, otřesy či vlny a myslím si, že toto riziko zde přítomno je. Když se podívám na ten návrh eh, o CMU, tak eh, se bojím, abychom se nedopustili opět této chyby, což platí i pro eh, DGS, systém zajištění vkladu. V EU jsou dvě velká centra, pokud jde o kapitálový trh, to znamená Frankfurt a Londýn a s některými vašimi přáteli z UKIPu se jistě Londýna brzy zbavíme, ale eh, nevyřešíme tím úplně všechno. Pořád ještě je tady to riziko, že nastavíme legislativu jenom podle těchto velkých finančních center. Takže mohl byste mě mm, ujistit, eh, že o všech rizicích víte a postupujete správně navzdory tomu, že můžete mít své přátele někde na některých místech? Ano, já doufám, eh, že vás opravdu, eh, že se mi podaří vás eh, ujistit částečně slovy, ale pak eh, konkrétními činy. Jednak bych tedy chtěl říci, že asi víte, jak jsem doposavat k věcem přistupoval. Souhlasím s vaším východiskem, tedy že bychom vždy měli usilovat o takový přístup, který je přiměřený, a který nevnocuje jiné řešení všem. A to platí pro všechny oblasti, nikoliv pouze pro Unii kapitálových trhů, platí to pro finanční služby a další oblasti. Když se podíváme na nařízení o kapitálových požadavcích, které teď také prochází přeskumem, tak eh, jedním z důvodů, proč ten přeskum děláme, mm, je mimo jiné to, že se snažíme zjistit, jaké dopady má toto nařízení na uvěrování především malých a středních podniků. A to je takový příklad eh, přiměřeného mm, přístupu. Takovýmto způsobem eh, se snažíme přistupovat také k CMU. My jsme od samého počátku to koncipovali tak, že začneme upřímnými konzultacemi. Nechtěli jsme začínat eh, žádným příliš podrobným návrhem. Naopak začali jsme konzultacemi, ptali jsme se nejrůznějších skupin na to, jaké překážky vidí v této oblasti, jaké konkrétní návrhy by nám mohly pomoci tyto překážky překonat a tímto způsobem jsme postupovali. Jiným příkladem by mohla být diskuze, kterou chystáme v rámci konzultací o krytých dluhopisech. Já vím, že kryté dluhopisy jsou velice důležité pro některé trhy, pro jiné možná tolik ne, ale pro mě ta otázka nestojí tak, jakým způsobem někomu vnutit nějaký harmonizovaný režim a narušit tak doposavat dobře fungující trhy. Spíše Eh, tomu přistupuji tak, že se můžeme poučit eh, z trhů, které fungují dobře a pokusit se tento dobrý příklad rozšířit eh, všude po Evropě, abychom z toho mohli těžit všichni. A takto bych postupoval tedy i v tomto případě. Máme k dispozici již řadu mm, zkušeností, Víme, co se osvědčilo, snažíme se tedy být maximálně flexibilní a vyvážení. Takto chci postupovat i nadále, protože Unie kapitálových trhů je pro mě klasickým projektem jednotného trhu pro všech 28 členských států. Myslím si, že státy, eh, pro které to bude nejpřínosnější, jsou ty státy s nejméně rozvinutými kapitálovými trhy a je velice důležité, abychom na tyto země nezapomínali a spíše se zamysleli nad tím, jak jim pomoci tím, že rozšíříme eh, osvědčené fungování kapitálových trhů také na ně. Nyní pan Fabio De Mazi. Eh, Děkuji vám, pane komisaři. Pane komisaři Hille, normálně Mám eh, otázky eh, k Unii kapitálových trhů, když se setkáme. Teď to neudělám, eh, protože by to bylo nudné a já vás nechci nudit. Proto začnu s reformou struktury bank. My víme, že ten návrh k reformě struktury bank teď je v parlamentu, je ale velice důležitý, aby tento systém a režim byl důvěryhodný se jedná no také, víme, že eh, když eh, vatikánský koncil eh, rozhoduje, takže vlastně je možné pouze barvy kouře zjistit, jaký byl výsledek jednání, ale vy jste naznačil, že je možné, že ten návrh stáhnete, když se vlastně nedočkáte nějakého jednotného názoru váš návrh byl velice dobrý. Mě by zajímalo, dokdy se jej eh, chystáte stáhnout, eh, kdybychom nebyli schopni to zde zpracovat. Byla by to veliká škoda. Za druhé, mám otázku k zajištění vkladů. Pro mě je zcela samozřejmé, že v EU bychom měli tedy nebo potřebujeme eh, fungující za záruku vkladů, ale sdílím tu obavu, eh, že vlastně eh, nemáme vyřešen eh, systém sdílení rizika. Mě velice překvapilo, když pan Juncker oznámil, že spořitelny a kampeličky z toho budou vyňaty. To bylo v Pasově a posléze vlastně vy jste zveřejnil návrh, který je nevýjímal. Zdá se, že možná existují nějaké problémy eh, v komunikaci, eh, tedy mezi komisí a radou. A eh, dále mám ještě otázku, která možná bude vypadat poněkud exoticky, ale je přesto důležitá. důležitá. My všichni jsme pod dojmem těch strašlivých událostí v Paříži. Já jsem se ptal komise, rady i spolkové vlády, jestli vlastně zmrazování kont a veškeré další finanční kroky v boji proti eh, terorismu byly učiněny. Eh, eh, bylo mi řečeno, jak si prostě z naší strany v Německu, že ty informace nejsou k dispozici a dále mi z další stran také bylo řečeno, že nejsou informace nebo my je nemohou nemohou sdělit. Mě by zajímalo, jestli byste mi mohl, mohl na tuto otázku odpovědět. Ano, já vám děkuji. Tři otázky. Pokud jde o strukturální reformu bank, tak doufám, že jsem se vyjadřoval e, zcela konzistentně několik měsíců, tedy ohledně postoje komise. A to, že se domníváme, že otázka bankera jsou příliš velké na to, aby eh, mohly eh, padnout, eh, too big to fail, takže to jsme řešili v našich návrzích, že rada se dohodla na všeobecném přístupu. Myslím, že je to vhodný základ na další pokračování procesu schvalování návrhu. Vím, že to v parlamentu není úplně jednoduché, ale jsem přesvědčen, že nalezneme dohodu, aby eh, tedy mohl návrh eh, dál postupovat. Pokud eh, jde o systém zajištění vkladu, tak to vnímám tak, že já neakceptuji, že to, co děláme je jenom nějaký návrh, který je o distribuci rizika místo jeho omezení. My jsme zcela záměrně um, přišli s návrhem, který zároveň riziko sdílí a zároveň ho omezuje. A to považuji za správný přístup. Je důležité, abychom přijali opatření na omezení rizika. Pokud jde o Šparkasen, o e, ty místní spořitelny, tak to jsem, myslím, také jasně řekla, je to i postoj kolegia a předsedy. Domníváme se, že by e, měly být e, systémem pokryty všechny banky, ale zároveň jsme si velmi dobře vědomí specifik jednotlivých bankovních modelů, systému IPS v řadě zemí a e, toho modelu Sparkassen v Německu. A musíme se tím propracovat, musíme to e, vzít v potaz. Pokud jde o poslední váš, váš dotaz, nejsem schopen na něj reagovat e, přímo a specificky, ale otázka toho, jak řešit obecně tedy finanční produkty, musíme zajistit, aby neexist, neexistovaly žádné mezery, pokud jde o bezpečnost některých produktů, které pak umožňují eh, lidem se zlou vůlí těchto mezer využívat k financování terorismu. To, domnívám se, jsou otázky, kterými se budeme muset pečlivě zabývat a nalézt nějaký eh, vyvážený eh, závěr. Děkuji. Omlouvám se, kolegové, ale prosím, abyste dodrželi čas eh, dvou minut na otázku. Sven Giegold. Vítejte, pane komisaři. My eh, tu sedíme, mezi tím v Paříži probíhají jednání o klimatu a finanční sektor musí přispět k eh, zeleným opatřením v ekonomice. A vy jste v, ve vašem plánu o Unii kapitálových trhů um, tento fakt zohlednil, ale pokud jde o PRIPS, tak tam jsme se dohodli, že udržitelné investice budou, eh, že tedy budou předmětem informování eh, pro veřejnost, že bude o nich eh, veřejnost moci dostat informace a ale eh, jsou tu, je to otázka technických standardů. Můžete využít příležitosti této konference k tomu, abyste potvrdil, že eh, budete implementovat pravidla, která tento parlament vyjednal s předchozí komisí za předchozího eh, volebního období, aby ESMA dostala jasné pokyny, že budou podány informace o udržitelných investicích veřejnosti. Dále, pokud jde o otázku systému zajištění vkladu, tak ehm, chci v první řadě říci, že jsme se dohodli, že by měl být společný systém, který eh, umožní, aby všude lidé mohli mít stejnou důvěru. Proto eh, podporujeme systém eh, zajištění, ale nemohu, nemůžeme podpořit, aby existoval jeden společný fond. Protože jeden společný fond to naprosto zničí systém instituční ochrany které jsou eh, klíčem pro bankovní systém, který je eh, orientován na reálnou ekonomiku v některých zemích, třeba v Německu. Je pravda, že předseda Juncker 8. října ujistil, že tyto systémy, systémy nebudou dotčeny. Můžete potvrdit, že Evropská komise skutečně hovoří jednotným hlasem? Jak mají lidé v tom mít důvěru, když předseda řekne jednu věc a vy pak navrhujete něco jiného? To znamená jeden společný fond. On the, um, Pokud jde o první bod týkající se udržitelnosti a PRIPS, tak nejprve odpovím obecně je důležité, pokud jde o Unii kapitálových trhů, abychom měli dlouhodobý rámec. Pochopitelně víte, že probíhají diskuze, o kterých jistě víte mnohem víc než já, na mezinárodní úrovni, na regulační úrovni v ESRB a FSB o vazbě mezi udržitelností a finančním, eh, finančními pravidly. A my musíme Eh, tomu věnovat zvýšenou pozornost. To platí i v kontextu unie kapitálových trhů, je to otázka zelených dluhopisů, dluhopisů ta, ta byla položena a eh, budeme se jí muset zabývat. Eh, pokud jde o PRIPS, tak jsem si vědom vašeho zájmu o tuto otázku, hovořil jsem o tom s našimi službami, zamyslím se nad tím, co jste řekl, budu o tom s vámi rád dále hovořit a pokud eh, je nějaká mm, možnost dostat nějaké informace od eh, komunikovat s ESMou, tak eh, budeme a jinak vás budu informovat, jak můžeme postupovat dál, pokud jde o ty strukturované investiční produkty. A pokud jde o systém zajištění vkladů, tak v tomto případě se domnívám, že ta pozice kterou jsem komunikoval já, je i pozice kolegia, i předsedy. A já doufám, že to chápete tak, a ostatní také, že všechny banky by měly být principiálně eh, tedy součástí sahu eh, tohoto eh, modelu v rámci modelu ochrany investorů. Hovořil jsem se s se samotnými Sparkassen a s dalšími bankami podobného charakteru a dohodli jsme se, že musíme najít řešení, které tento model respektuje, ale které se snaží zároveň eh, vzít v potaz i průchodnost systému zajištění vkladu. Děkuji. Nevidím tu Stevena Wolfa. Nikoliv. A tudíž dostává slovo pana Nemans. I'll take 10 minutes then. <laughs> děkuji, děkuji. Tak si vezmu tam 10 minut. Pane Hel, já mám na vás dvě otázky v souvislosti s tím uh, systémem záruky vkladů nebo zajišťování vkladů. kdyby se stalo něco opravdu nepříznivého a myslím, že na jihu Evropy by k tomu mohlo dojít, zajímalo by mě, jestli vaše tedy pěkné zásady evropské záruky vyřeší ty dva problémy. Asi jste slyšel o dopise pana Camerona, který zaslal panu Tuskovi, kde hovořil o e, ekonomické zprávě a více než jedné měně, e, kde také uvádí, že Spojené království nechce být diskriminováno a chce, aby se zabránilo diskriminaci zemí mimo eurozónu a že příspěvky musí být dobrovolné a že daňoví poplatníci by neměli doplácet na to, jaká opatření eurozóna eh, realizuje v rámci své snahy o stabilitu. Souhlasíte eh, s postojem vašeho premiéra a ten druhý aspekt, to se týká toho, co řekl pan Schäuble, že tady to bude vlastně uh, unie uh, transferů, převodů, pakliže uh, dojde k realizaci toho systému zajišťování vkladů, ze kterého budou mít zisk především banky na jihu Evropy. Jakým způsobem chcete sladit tyto dvě zásady? Já bych asi začal velice opatrně. Já sám jsem ze země severu. Řeknu tedy, že i země na severu mají problémy s bankami, které také někdy uh, kolabují. Uh, nelze říci, že toto prožívá pouze jedna část Evropy. Já vím, že jste nic takového netvrdil, ale ty poznámky, které zde zazněly, vlastně více méně ve své většině Ehm, naznačovali, že se jedná o problém pouze jeho Evropy. A já jsem sám na vlastní kůži viděl problémy u nás doma, jak to vypadá, když tady se banky dostanou do skutečně řešitelných situací. Takže něco takového se skutečně může stát bankám ve všech členských státech, včetně bank, eh, které eh, vlastně fungují jako družstva. A dále. Nevím, jestli se mi podařilo eh, si zaznamenat veškeré ty aspekty, ale to propojení, které naznačujete mezi bankovní unii a dopisem pana Camerona, předsedovi Tuskovi, a jakým způsobem eh, se toto vlastně shoduje s Evropou více měň. Co se týče toho aspektu bankovní unie, tady samozřejmě to je tak, že bankovní unie se týká tedy států eurozóny, ale je otevřena také jakémukoliv členskému státu dalšímu, který by se chtěl přidat. To je na rozhodnutí každého takového členského státu mimo eurozónu ve světle všech okolností. A co se týče systému záruky vkladů, tady bych se vrátil k tomu, co jsem již řekl předtím. Tedy, že tím, že zavedeme systém, který posílí banky v celé Evropě, že to je rozumný krok. My všichni můžeme utrpět když e, se něco velice nepříznivého stane s nějakou velkou místní bankou a takový systém by pomohl kterémukoliv členskému státu, kde by k něčemu tak nepříznivému došlo. Děkuji. Markus Ferber. Děkuji, pan, pane předsedo. E, já mám několik otázek. Před asi rokem při slyšení se vás jedna kolegyně ptala, jestli chcete přijít s návrhy na Eh, změnu zajištění vkladu a tehdy jste nám řekl, že to se vlastně eh, týká stávající, eh, že, že vlastně se to bude řešit v roce 2019. Co vás pohnulo k tomu, abyste během jednoho roku tak zásadně změnil svou pozici a navrhl celoevropský systém zaručení, zaručení trhu? A za druhé, při ve, veškeré lásce k bankovní unii malé a střední podniky stále ještě závisejí na financování úvěry. A když se podíváme, že komise se eh, vlastně eh, staví proti eh, proti vlastně přímému zavádění, zavádění určitých aspektů podle CED 4, a chce zajistit vzájemnou schodu MIFIDu 2 a dalších, eh, dalších nástrojů. Můžete odpovědět na otázku, jak mají malé úvěrové instituty eh, zajišťovat financování malých a středních podniků za těchto podmínek? Nejprve tady k tomu prvnímu bodu. dva takové obecnější aspekty. Za prvé, zpráva pěti předsedů, ta nebyla ještě zveřejněna tehdy, když jsem tady před rokem byl na slyšení. Teprve před rokem, když se to zdá být delší doba. Tak to je jedna věc, která se změnila. A další věc, která se změnila, Je to v souladu s celkovým přístupem, který se snažím eh, prosadit. Totiž chceme-li dosáhnout pokroku v celé řadě tedy těch hospodářských eh, nástrojů, eh, musíme především posílit důvěru. A důvěra je velice oslabena z různých úhlů pohledu mezi řadou členských států. Chceme-li posílit znovu důvěru, je potřeba postupovat postupně, krok za krokem, nesnažit se dělat všechno najednou, nastavit jakýsi směr, ale nepokračovat dál, než je možné tedy dosáhnout určitého pokroku. Takový přístup prosazuje, co se týče Unie kapitálových trhů a rovněž také systému záruky vkladů. Je to tedy odlišný návrh od toho, který vznikl kdysi v roce 2012, než já jsem tu byl, kdy te- tehdy vlastně eh, vlastně šlo o přímou, přímé tady združování toho rizika, to byla zcela jiná architektura. Tady se snažíme o postupné řešení problémů eh, a o poskytování prostoru pro posílení důvěry. A ta druhá důležitá otázka, která se týkala eh, úvěru pro malé střední podniky a jakým způsobem eh, tedy tady tu situaci zlepšíme pomocí řady opatření. Souhlasím s tím, co jste řekl, že reakce nebo, nebo řešení tedy úvěru pro malé střední podniky, podnik, podniky nes, nespočívá pouze v kapitálové, eh, v, eh, v kapitálové unii, že musíme nabídnout řadu různých nástrojů, rizikové investování, zlepšit informace pro malé střední podniky, co se týče možnosti získat úvěry. To vše by pomohlo. A ta otázka, jak pomoci bankám, které fungují podle tradičního modelu a v mnoha zemích jsou hlavním zdrojem financování pro malé střední podniky, existuje také řada způsob. Buď jsou to naše návrhy pro sekuritizace, tím by si banky mohly trochu uvolnit rozvahy a poskytovat přímo úvěry malým a středním podnikům a v mnoha zemích se tomu dostává široké podpory, včetně Německa, ale také souhlasím s tím, že když se eh, snažíme dosáhnout proporcionality eh, v kapitálových eh, požadavcích, když se podíváme na revizi CRR a na schromažďování Eh, schromažďování důkazů, eh, co se týče fiskální situace, jestli eh, naše legislativa funguje tak, jak jsme chtěli, a nebo jestli má nějaké nezamýšlené, netížené důsledky právě v oblasti poskytování úvěru malým a středním podnikům. Děkuji, Renato Soro. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímal váš názor, pane komisaři, k jedné záležitosti, o které budeme v příštích hodinách na výboru diskutovat. Jde o zavedení rizikového faktoru u vládních eh, dluhopisů a vnesení tohoto rizikového faktoru do rozvah. Některé eh, země eh, u Středozemního moře hodně utrpěly úspornými opatřeními. Tyto země si prošly potom dlouhou krizí i dlouhým obdobím obnovy. Zároveň jsme se v tu dobu snažili přibližovat se eh, k vyšším standardům eh, finanční fiskální stability a mně se zdá, že teď vytváříme novou eh, překážku pro veřejné financování eh, v těchto eh, státech. Finanční prostředky budou odtékat z těchto zemí, které je naopak velice potřebují v rámci konvergence budou směřovat do státu se silnější ekonomikou, což si myslím, že může způsobit značnou finanční nestabilitu. Myslím si, že tento návrh je vlastně velice nebezpečný a jeho podstata se objevuje i v jiných legislativních návrzích. Ohrožuje to totiž proces konvergence v jeho samotných základech. Tento návrh by mohl podkopat fiskální systémy v řadě členských států. Děkuji. Já si myslím, že to, co jste říkal o tom, že musíme citlivě vnímat rizika finanční nestability, že třeba vše předem pečlivě zvážit, než přistoupíme k nějakým radikálním a rychlým opatřením, tak s tím souhlasím a právě proto Eh, myslím, probíhají také mezinárodní diskuze o vážení státních eh, dluhů a i pro nás je důležité zvážit tuto problematiku v tomto širším mezinárodním kontextu, neuvažovat eh, pouze v kontextu evropském, ale také o jiných jurisdikcích, protože pokud si mm, systém nastavíme špatně, tak to skutečně může mít následky, o kterých jste hovořil vy. Nicméně, a my jsme to již říkali a snažili jsme se o dosažení rovnováhy, že nám jde o to na jedné straně a obecně snižovat rizika. Řekli jsme to ve sdělení, které jsme zveřejnili eh, společně s tím Evropským systémem pojištění vkladů. Eh, tam jsme říkali, že bychom chtěli řešit otázku expozice eh, v jednotlivých eh, bankách, pokud jde o zadluženost eh, států, v nichž působí. A to si myslím, že je skutečně oblast, na které musíme ještě dále pracovat, protože tady zůstávají ještě nevyřešené věci a my musíme zabránit tomu, aby tato propojenost bank a státu e, vedla k finanční nestabilitě v budoucnu. Thank you. Děkuji, pan Krycos nyní. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dva dotazy na pana komisaře. Bankovní unie postupuje podle plánu a komise přispívá eh, celému procesu velice pozitivně. Nicméně řada profesionálů v bankovnictví se domnívá, že nová nařízení nakonec eh, donutí banky k tomu, aby se zmenšily, pokud jde o rozvahy aktiva, což bude znamenat, že budou mnohem obtížněji konkurovat například americkým bankám na globální scéně. Jak byste tedy mm, reagoval na tuto kritiku? Myslíte si skutečně, že existuje to riziko přílišné regulace, že se může negativně projevit na výkonnosti významných evropských bank? A Druhá otázka se týká eh, Řecka. Eh, Řecké systémové banky by měly dokončit eh, třetí rekapitalizaci za velice nepříznivých ekonomických podmínek. Myslíte si, že řecký systém bankovnictví bude schopen postupovat podle stanoveného harmonogramu bankovní unie, tak jak se to prezentoval vy, anebo si myslíte, že řecké bankovnictví bude zvláštní případ, který se bude řešit formou určitých výjimek z obecně platných pravidel? Děkuji. K vaší první otázce. Já si myslím, Vy jste se ptal na to, zda tedy ta regulace není až příliš rozsáhlá. Tak zde si myslím, že my všichni, jak se podílíme na mezinárodních fórech, o tomto přemýšlíme. A skutečně ano, mm, všichni se snažíme udělat krok zpět eh, a s určitým odstupem se zamyslet nad tím, zda je systém nastaven správně, ať už jde o dopady na růst, eh, pracovní místa, zda je skutečně vše nastaveno vyváženě. Takže eh, takto bych asi odpověděl na vaši obecně položenou otázku, pokud jde o další případná regulační opatření do budoucna. Víme, že se chystá TELAK, MREL, vedou se diskuze na dalších fórech v Bazileji a my bychom měli usilovat o to, abychom dobře fungovaly v mezinárodním regulačním prostředí a tomu nám umožňuje TELAC, ale zároveň pokud si řekneme, ano, všechna tato doporučení nejrůznějších výborů tady jsou a my je přijímáme, ale zároveň eh, se musíme sami sebe ptát, eh, zda nám vyhovují, zda vyhovují specifičnosti části evropského bankovnictví, protože naše bankovnictví má jiný historický vývoj než například bankovnictví ve Spojených státech. A já si myslím, že není možné bez dalšího uvažování importovat eh, vše, co by mohlo vyhovovat eh, ku příkladu americkému modelu a eh, bez jakýchkoliv úprav to aplikovat na evropské bankovnictví. Já si přeji, aby naše bankovnictví bylo silné, odolné. Potřebujeme banky, které jsou schopné být tvůrci trhu, potřebujeme banky, které jsou schopny poskytovat úvěry, které jsou konkurenceschopné. A teď pokud jde o řecké bankovnictví, BRRD a tuto legislativu, tak já si myslím, že musíme s legislativou pokračovat i nadále, musíme ji aplikovat horizontálně na všechny členské státy. Mě mm, povzbudily zprávy, které eh, jsem dostal o situaci v řeckém bankovnictví a pokud jde o pokrok v oblasti rekapitalizace a získávání dalšího kapitálu ze soukromého e, sektoru bez zapojení veřejných prostředků, to si myslím, že je pokrok velice povzbudivý. Na druhé straně třeba si uvědomit, že tyto reformy mají svůj e, hlubší smysl, mají především posílit bankovnictví a je potřeba v těch reformách pokračovat. Thank you, Petr. Děkuji. Petr Ziman. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Na tiskové konferenci minulé úterý jste řekl, že národní systém na záruky vkladu bude mít nárok z evropského systému, když ti členové nejenom vlastně mají provedenou starou směrnici, ale také nařízení SRM a také eh, směrnici EBRD. E to jste řekl na tiskové konferenci. Chci se zeptat, je to tak opravdu? Když se podíváme na text legislativní, tak článek 41e nařízení, máme tam také články 6, 9, 10 té staré e, směrnice a co se, týče, co se týče prosazování těch druhých směrnicí, tam není nic. Proto se ptám, je tedy podmínkou úplné, úplné, prosle, úplné provádění všech těch směrnic, o kterých jste hovořil, abychom měli tady přístup k těm fondům, které si představujete nejprve jako zajištění a potom jako vlastně to združené pojištění eh, vkladů. A druhá otázka se týká eh, tě, už těch fondů, do kterých se eh, naspořilo. Eh, z toho textu zákona, vlastně, který jste předložili, nelze vyčíst, jak má vlastně eh, vypadat to združení. Proč je to eh, důležité? Vy jste hovořil o tom, že riziko tady těch chudších, chudších ústavů, ku příkladu těch kampeliček a spořitelen, že tedy vlastně se má rozložit pomocí vyšších příspěvků do toho systému. Myslíte, že ten systém může fungovat, že budete tedy mít takový fond k dispozici, protože nad rámec takového fondu eh, nemůžete ty své eh, úkoly plnit. Jakým způsobem, jak, jak, jak, jakým, jakým způsobem tedy zajistit, aby v rámci těch vnitrostátních systémů, které vlastně v budoucnu budou moci existovat vedle toho evropského, že tam bude ještě dost peněz, eh, aby skutečně mohli splnit ty své závazky eh, toho zajišťování vkladu. Já se domnívám, že k vašemu prvnímu bodu, tak na to je, myslím, praktická odpověď z hlediska implementace BR, BRD, protože podle posledních informací, které jsem obdržel, tak um, BRD bude transponována v úplnosti do uh, konce uh, roku ve 27 z 28 členských států. V jednom se to protáhne o měsíc dele. Takže jakmile potom už začneme naplňovat eh, ten návrh EDIS, tak už to bude plně implementováno. K vašemu druhému bodu. Nepochybně je pravdou, že chceme mít eh, systém příspěvků založených na riziku, aby banky které jsou více zabezpečené, mohly přispívat méně do Edisu. A to je základní východisko našeho návrhu. A my musíme eh, evidentně vypracovat, jaký má být tedy konkrétně ten, eh, rozpracovat dál ten systém příspěvku, Eh, asi by to bylo spíš, eh, spíš tím pověřená SRB než my. A tím pádem bychom měli mít poměrně robustní systém. umožňující eh, financování systému zajištění vkladu. Domnívám se, že tedy byl jsem vděčný za možnost eh, se s vámi bavit na toto téma již do posud a vím, že i v příštích měsících nás eh, čeká ještě hodně dořešení hodně podrobností, abychom vyšli vstříc vám i všem ostatním, když jsme to takhle vybojovali. Ještě minutku bych mohl mít ještě jednu otázku doplňující. Právě ta která se týká právě té práce v nadcházejících měsících. Jak se má měřit to riziko, jste vlastně, eh, jste, jste vlastně navrhl už ve svém starším předpisu, ale napříč stranami jsme se dohodli, že co se týče hodnocení rizik, komise, jak vlastně hodnotit to, to riziko, vidíte jinak než v parlamentu, odleva doprava budete otevřeni pozměňovacím návrhu, které budeme chtít vlastně podat na úrovně 1, když až budeme společně s vámi a s radou hovořit o tom riziku? Well, I think... No, já se domnívám, že mm, samozřejmě ten přesný způsob, jak tohle ošetřit, to ještě budeme muset eh, najít, vypracovat, ale je klíčové, abychom se o tom bavili. Já jsem otevřený vůči vám i dalším kolegům ohledně dalších možností postupu. Brian Hayes. Děkuji vám, pane komisaři Hill. Dovolte jednu poznámku na úvod. Jsem rád, že jste na začátku vyjasnil, že historické bankovní kolapsy nejsou omezeny jen na Jižní Evropu. Můžeme se podívat i na moji zemi jakožto klasický eh, příklad z posledního desetiletí. To je poměrně významné to, co si připustit. Eh, jedna otázka se týká T-typu. Byli jsme svědky kolapsu Lehman Brothers, uvědomili jsme si, jak propojené jsou finanční trhy ve Spojených státech a v Evropské unii. Jaký, jaká je úroveň obchodu ve finančních službách mezi oběma eh, regiony, mezi eh, Evropskou unii a Spojenými státy. Proto se vás, vás táži, jaká, jak se ní, do jaké míry považujete za možnou finanční kapitolu v rámci TTIPu a myslíte si, že by bylo systémovým selháním, kdybychom se nedohodli na nutnosti finanční kapitoly v typu. Druhá otázka se týká retailových finančních služeb. Můžete prosím upřesnit, kdy vydáte zelenou knihu na toto téma. Vím, že jste o to zmiňovali již v minulosti. Méně než 3% evropských spotřebitelů využívá um, pojišťovací nebo hypoteční produkty z jiných států. A to se stává skutečně takovou trošku Eh, zapomenutou oblastí, takovou popelkou eh, z Evropské komise. A takže já se ptám, kdy eh, by něco takového se mohlo dostat na stůl. A vzhledem k tomu, že je taková variabilita úroků, třeba v mé zemi 4%, což je o 2% výše než, výše než v jiných členských státech, co s tím chcete dělat? Je to klíčová záležitost, pokud jde o spotřebitele jejich možnost eh, nakupovat a ušetřit eh, za finanční služby. Děkuji vám. Eh, k, nejprve k těm retailovým finančním službám. Tak se chystáme zveřejnit zelenou knihu příští měsíc. V podstatě za pár týdnů. Naším záměrem podobně jako u zelené knihy o kapitálových trzích, je nastartovat debatu. Musí to ještě projít s kolegiem. Ale chtěl jsem tu debatu eh, skutečně eh, vnímat z postoje spotřebitele. Čili místo tradičního přístupu, institučního pohledu, jsem se chtěl zamyslet nad finančními službami perspektivy našich spoluobčanů, kteří je používají, ať už je to pojištění eh, automobilových vozidel, eh, nebo životní pojištění, nebo hypoteční služby, eh, třeba, nebo třeba trh pronájmu aut, kde můžeme výrazně zvýšit transparentnost. Všichni jsme jistě měli nějaké zkušenosti nepříjemné na našich v průběhu dovolených. A zkrátka dospět k nějakému praktickému eh, způsobu a eh, ty, rozdíly, ty rozdíly vyplývají z historických důvodů, legislativy, eh, odlišné povahy těch trhů. Není to tudíž úplně tak jednoduché, ale myslím si, že všechny ty otázky, které jste zmínil, by tam měly být. A chci, aby se tím eh, zelená kniha zabývala a pak eh, výstupy z toho využijeme k dalšímu pokroku. Teď se vrátím k, TTIP. Souhlasím s tím, že je důležité, abychom lépe eh, definovali finanční sektor, a není příliš inteligentní, že to nebo nefunguje obdobným způsobem jako ve Spojených státech. Tyto otázky řešíme právě proto často, že máme různé paralelní systémy, které tedy eh, fungují a měli bychom nadále argumentovat, že to má svojí, své místo v rámci eh, TTIP. Výsledek nebude úplně jednoznačný a jasný, ale rozhodně tyto argumenty vznášíme a to přesně z důvodu, které jste uvedl. Musíme najít nějaký způsob, jak lépe spolupracovat eh, v oblasti finančních norem a budeme na to v, v rámci jednání o TTIP tlačit. Seger. Yes, thank you, Chair. Um, komis- Děkuji, pane předsedo. Komisaři, mám pro vás dvě otázky. Ta uh, druhá se týká strukturální reformy bank. Vítám váš trvalý zájem o toto téma, který jste vyjádřil dnes odpoledne. Ve vašem nedávném sdělení o Edisu se vůbec o strukturální reformě bank ale nemluví. Ptám se tedy, jestli by e, bylo rozumné tomu rozumět vlastně určitému určitému vynechání čehosi, co váš předchůdce eh, považoval za čtvrtý pilíř, že vy to považujete naopak za spíše páté kolo uvozu. To je moje otázka. Možná byste mohl blížeji pohovořit o, o úloze, kterou by PSR vlastně, která se měla stát čtvrtým pilířem či čtyřím či něčím takovým. Jak to vidíte? Druhá otázka se týká Edisu, systému zajištění vkladů. Ekonomové se dívají na eh, téma pojištění v situaci, že funguje dobře, když se toho moc neví. Eh, my nevíme, jak bude vypadat svět za 15 či 20 let. Když se ale podíváme na ten magický rok 2024, do, to, k tomuto datu by tady celý ten systém měl běžet podle vašich plánů, tak eh, když nevědomost není příliš netransparentní, kladu si eh, otázku, co je důležitější, to datum, které máte v návrhu a nebo dokončení všech těch předchozích kroků, těch podmínek, o které, jak jste řekl, stojíte. To je moje druhá otázka. V té druhé otázce. Eh, to datum eh, se má shodovat s datem, kdy má být tedy eh, naplněn fond pro řešení krizí či problémů. Ale co se týče vlastně samé podstaty vaší otázky, a to je také důvod, proč jsem to strukturoval tak, jak jsem to učinil, tím, že jsem to rozdělil do jednotlivých fází, ten důvod je ten, že když budeme postupovat takto, tak doufám, že se nám podaří postupně dosahovat pokroku, protože pouze tehdy budeme schopni se dostat až tam, kam bychom se podle mého názoru dostat měli do roku 2024. Takže to datum samo není žádnou binární volbou, ano či ne. Myslím, že tento přístup nám pomůže dosáhnout splnění této lhůty, což si myslím, že je to logické a v souladu eh, s nastolením harmonogramů, co se týče dalších témat. A ta druhá otázka, která se týká PSR. A jestli to něco znamená. Myslím, že to odráží tu vaši první eh, poznámku, kterou jste učinil my vnímáme pokrok vlastně ve strukturální reformě bank, že je zcela tedy běžná věc. Už tak to trvalo déle, než se většině z nás zamlouvá. Já jsem vždy jasně říkal, že můj základní přístup bude takový, že stojím o méně legislativy, ale pakliže se legislativa schválí, že se schválí rychleji a provede také rychleji, protože myslím, že eh, to, že tak dlouho vždy trávíme nad každým připravovaným opatřením, že to není dobré. A za druhé je potřeba také, jak se sám řekl, zajistit správné provádění legislativy, což také obecně pomůže. Ta opatření uvedená ve sdělení To byla nová opatření, to byly kroky, které jsou nové. Ku příkladu, co se týče týlaku a BSR z důvodu, které jsem již uvedl, stále ještě doufám, že se nám podaří tam dosáhnout pokroku a zároveň to ale pomůže posílit celou naši bankovní soustavu chci připomenout, že jste eh, nevysvětlil, co, jaká podle vaše, eh, vašeho názoru bude úloha eh, BSR. Já děkuji komisaři Jonathanu Hillovi a děkuji také všem poslancům za zajímavou výměnu názorů a my se teď konkrétně zapojíme do legislativního úsilí všechny ty všechna ta témata, ty úkoly budou teď rozděleny, to oznámím teď, hned se zapojíme do legislativního procesu, takže možná některé ty aspekty, na které se kolegové zaměřili ve svých intervencích, se podaří e, vyřešit v rámci normálního demokratického legislativního postupu. Děkuji vám, Jonatane. colleagues, Vážení kolegové, než přejdeme k dalšímu bodu na programu jednání, vrátíme se ke sdělením předsedy. Vzhledem k tomu, že zítra odpoledne proběhne společné zasedání s výborem pro zaměstnanost, tak během polední pauzy změníme zasedací místnost. Bude tedy potřeba, abyste si dopoledne sklidili všechny své věci pokud jde o trialogy, dobrá zpráva. 24. listopadu proběhl sedmý a poslední trialog o referenčních hodnotách. Podařilo se dosáhnout dohody v 25. brzkých ranních hodinách. Dosáhlo se režimu proporcionality, v rámci nich se budou určovat referenční hodnoty jako významné a nevýznamné. Eh, vzniknou eh, kategorie s referenčními hodnotami eh, se zvláštním režimem. Budou stanoveny, tak, bude stanoven také režim de minimis. Režim třetí země může být použit jako mm, ekvivalentní režim nebo formou uznání či schválení vzniknou zvláštní požadavky pro eh, referenční hodnoty a zde vznikne kompetence pro eh, orgán ESMA. Odbornou prá- odborná práce teď eh, pokračuje a předpokládá se, že o závěrečném textu budeme hlasovat, jakmile nám dá vidět koreper. Ten by se měl sejít 9. prosince, takže již předem mohu poděkovat Koře a celému vyjednavacímu týmu za vynikající úspěch. Další věc to je statistika o eh, platební bilanci, kdy trialog proběhl 22. listopadu, umožnil vyjednavacímu tému EP identifikovat si s radou klíčové problematické záležitosti, technické Politické jednání by mělo proběhnout ještě před eh, polovinou prosince, kdy je naplánován další trialog. Další trialog se bude týkat eh, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen. Ten proběhl již minulý týden. V podstatě se podařilo dosáhnout eh, politické dohody. Zbývá pouze jediná záležitost, která se musí dořešit mezi komisí a radou, takže pokud jde o parlament, celá tato záležitost už může být považována za uzavřenou. Já chci tímto vyzvat jak radu, tak komisi, aby se na této důležité, byť ne nejvýznamnější záležitosti tohoto návrhu shodly, abychom mohli celý legislativní návrh uzavřít. A pokud jde o shrnutí doporučení a rozhodnutí, která, mm, která byla přijata na posledním zasedání koordinátorů, tak eh, za prvé Začneme novým eh, postupem. Ekon dostal návrh eh, unijního aktu pana Sulika od EKR podle článku 46.2 jednacího řádu. Tento akt eh, znamená, že návrh z vlastní iniciativy pozměňuje směrnici o Eh, společném návrhu o daně z přidané hodnoty a podle tohoto postupu, pokud to výbor uzná, daný poslanec může schromáždit podpisy, pokud získá většinu podpisů poslanců Evropského parlamentu, COP povolí zprávu z vlastní iniciativy. Bude to takto vůbec poprvé. Myslíme si, tedy, že to může být velice užitečný postup, který bychom mohli začít využívat pro prosazení zpráv z vlastní iniciativy. Takže to je taková zajímavá zkušenost, o které jsem vás chtěl eh, informovat. A poslední věc, další kapitálové požadavky pro celosvětové pojišťovny. Zde proběhne diskuze na budoucích zasedáních našeho výboru k tomuto tématu. Následně eh, budeme informovat eh, sekretariát o tom, kdy přesně diskuze proběhne. Pokud jde o nominace a přidělení eh, legislativních návrhů, sekuritizace SAD, eh, prudenční požadavky u úvěrových invest a investičních eh, orgánů EPP, přeskum směrnice o prospektu ALDE, Evropský systém zajištění vkladů EPP, rozpočtové kapacity eurozóny, článek 55 SAD, a dále jsme se dohodli, že budoucí legislativní návrhy o ozdravení a restrukturalizaci dostane skupina EKR. A poslední věc, výbor také schválil doporučení z 26. listopadu. Parlament eh, dá svůj názor k doporučení eh, ohledně dedikované kapitoly v rámci evropského semestru Termín pro pozměňovací návrhy byl posunut až na 8. leden příštího roku, protože tím chceme dát větší časový prostor a hlasování ve výboru proběhne 18. února. To je vše ze sdělení předsedy a teď přecházíme k bodu 5 na programu jednání kdy předám slovo sám sobě, neboť jsem zpravodajem k bankovní unii, konkrétně k výroční zprávě za rok 2015 a přejdu tímto do italštiny. Děkuji, vážení kolegové. Jedná se o první zprávu ohledně bankovní unie. Je to první zpráva, v rámci níž náš výbor navrhuje skloubit poměrně mm, obtížné úkoly, jednak dokončení parlamentního přeskumu, pokud jde o stav a pokrok v rámci bankovní e, unie a na druhé straně také otázku provádění jednotlivých prvků bankovní unie. Parlamentní dohled nad bankovní unii je pochopitelně velice důležitý, A jako zpravodaj mohu říci, že celá zpráva je velice důležitá. Je to první výroční zpráva, eh, kdy máme vyjádřit eh, svůj názor nejenom na stav bankovní unie, na pokrok, ale zejména budeme muset konkrétně posoudit kroky, které byly podniknuty v rámci jednotlivých pilířů. Především v rámci prvního pilíře. Celá zpráva je rozdělená do několika částí. Nebudu nyní vysvětlovat východiska, proč je bankovní unie potřebná. Jinak je zpráva eh, rozdělená na jednotný um, mechanismus dohledu, řešení uh, problémů a uh, na třetí pilíř, který by měl vzniknout. Značnou pozornost věnuji prvnímu pilíři, protože jsme si právě připomněli mm, první výročí vzniku jednotného mechanismu dohledu. Nyní eh, je mnohem snažší provádět hodnocení toho, co se podařilo a kde je potřeba ještě dosáhnout pokroku či zlepšení. Moje hodnocení, tak jak ho uvádíme v této zprávě, je v podstatě takové, že jednotný mechanismus dohledu SSM bychom měli považovat za úspěšný, úspěšně funguje a je také úspěšný z hlediska kvality prováděného dohledu. Na druhé straně je nevyhnutelné um, uvést potřebnou kritiku. První oblast která se týká provozní struktury, tak zde bych chtěl říci, že není pochyb o tom, že situace je spíše pozitivní. Ovšem je třeba si uvědomit, že bylo velice obtížné SSM vytvořit ve velice krátké době, vypořádat se s řadou problémů, takže já tuto oblast hodnotím pozitivně. Pozitivně eh, víc tam postup náboru zaměstnanců, vytvoření společného dozorového týmu. Pozitivně hodnotím vznik jednotných postupů, vznik příručky dohledu a tak dále. Je tady jeden aspekt, který z hodnocení vyplývá a to, že značný objem úsilí je věnován administrativním postupům. Vítáme návrhy, které by eh, řešily tyto administrativní nároky a požadavky, možná tím, že by došlo k delegování administrativních eh, rozhodnutí při stanovení jasných eh, limitů. Pokud jde o JST, e společné hodnotící týmy, tak zde jsme velice pozitivní, byť by bylo možné dále zlepšit kvalitu zapojení národních příslušných úřadů a orgánů. Jedna mm, eh, kritická věc, eh, kterou zde uvádím, je nedostatečné plánování opatření v oblasti dohledu. Zde si myslím, že je prostor k dalšímu zlepšení. Je potřeba se vyhnout eh, také eh, požadavkům, zdvojeným požadavkům eh, na poskytování informací, abychom se vyhnuli nadměrné byrokracii. Dále je velice důležité posílit dialog mezi eh, JST, které se věnují makro a mikro obezřetnostnímu eh, dohledu a také dohledu nad eh, snižováním nákladů. Takže mezi generálním ředitelstvím a bankami by tady měl vzniknout intenzivnější dialog. Je třeba si sjednotit přístup k dohledu. Co se týče politik dohledu, tak e, jsme rádi, že dochází ke společnému posuzování, to vnímáme pozitivně, jak z hlediska kvalitativního, tak e, kvantitativního. Oblasti v opatření v oblasti kapitalizace bank eh, nejsou v rozporu s podporou růstu a pracovních eh, míst. Je třeba zlepšit koordinaci mezi eh, mikro a makro obezřetnostní úrovní opatření. Také je potřeba definovat standardy pro stabilizaci kapitálových eh, požadavků, abychom eh, vytvořili eh, právní jistotu. Dále je třeba si uvědomit, že nyní máme k dispozici novou evropskou metodiku, ačkoliv i ta by se mohla dále zlepšovat. Pokud jde o maximální distribuovanou částku a platby, tak si myslíme, že nezvolený přístup není jediný možný. Bylo by možné zvýšit flexibilitu mezi v rámci druhého pilíře. Podporujeme homogenizaci postupů a norem v oblasti dohledu. Neměli jsme dostatek času na to, abychom mohli provést analýzu návrhu rozhodnutí o diskrečních pravomocích na národní úrovni. Tomu bude potřeba se věnovat v budoucnu, ale obecně eh, jsme tedy pozitivní Budeme se muset věnovat ještě některým záležitostem, jako je například dánský kompromis, možnost využívat eh, různých eh, jurisdikcí, ehm, zda to nebude mít dopad na rovná pravidla hry eh, pro všechny. Tato zpráva také zdůrazňuje význam činnosti na homogenizaci výpočtu rizikově vážených aktiv. Nicméně zatím eh, nejsme schopni dostatečně zvážit veškerá eh, rizika v bankovnictví, eh, nejenom ta úvěrová. Teď mám na mysli především aktivity na úrovni aktiv úrovně 3. Zde je potřeba dosáhnout pokroku. Nemám čas na to, abych nyní procházela veškeré další aspekty a také mechanismus jednotného eh, dohledu. Jenom ještě k otázce transparentnosti. My jsme samozřejmě připraveni za parlament eh, zodpovědět všechny další eh, dotazy a nejasnosti, které se této problematice vážou. Nyní druhý pilíř, jednotný mechanismus pro řešení eh, krizi. To je další část mé zprávy. Do této části spadá eh, ten, to fiskální jištění nebo fiskální brzda, o čem jsme hovořili s komisařem eh, Hillem. Hovořili jsme o ratifikaci mezivládní dohody o jednotném fondu pro řešení problémů. Hovořím eh, v této části zprávy také o eh, překlenovacím financování, o praktické implementaci tohoto financování. Hovořím o tom, že by bylo potřeba co nejdříve eh, začít s implementací ESM. A k otázce fiskálního jištění, fiscal backstop, eh, tady uvádím požadavek 50 miliard. Dále už eh, se k tomuto vyjadřovat nebudu. Třetí část to je třetí pilíř, eh, zde bude potřeba zapojit běžný legislativní postup, v rámci něhož se parlament bude moci vyjádřit. Na závěr chci říci, že toto je první výroční zpráva, která doufejme nastaví formát pro zprávy nadcházející. Já jsem se snažil soustředit se na hodnocení konkrétních eh, opatření v rámci SSM a v rámci eh, jednotného systému pro řešení eh, problémů. Některé oblasti jsem tím pádem nechal mm, stranou protože o těch můžeme diskutovat v rámci jiných legislativních nástrojů, v rámci běžného legislativního postupu. Nyní bych vás tedy poprosil, vážení kolegové, abyste postupovali stejně, přidrželi se zvoleného formátu této výroční zprávy. Um, first speaker. Takže první za EPP, Burkhard Bart. Děkuji, pane předsedo. Milý Roberto, děkuji za představení tvé zprávy k bankovní unii. Já mám jenom několik drobných poznámek. Já se domnívám, že tady je potřeba přistupovat jednotně a ne na eh, úrovni jednotlivých států. To znamená, že tedy je potřeba nahradit vnitrostátního daňového poplatníka evropským daňovým poplatníkem. Proto je důležité, abychom zde společně hovořili o opatřeních ke snižování rizika. Podle mého názoru to je zcela klíčový bod. A dále nejsem toho názoru, že důvěryhodnost bankovní unie bude zaručena nějakým společným vlastně stopem. Já si myslím, že bail-in je možné provést jistěji a spolehlivěji. Já si myslím, že eh, co se týče té 8% eh, sumy financování, to, že by byla odpovídající odpovídající jaksi rezerva eh, ztráta. A co se týče eh, tohoto mechanismu, je také potřeba stanovit odpovídající motivice. Motivace je zcela nezbytné, aby bankovní soustava v eh, příslušných členských, stá, členských státech odpovídala za, za splátku. Potom by tedy SRM nebylo tak nezbytné. A poslední krátká poznámka. Myslím, že e, účinná ochrana e, vkladu nebude dosažena e, společným jaksi zajištěním vkladů, ale spíše snižováním rizik bank. Za tímto cílem bychom se měli snažit pracovat v budoucnosti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Musím říct, že jsem se dopustil chyby. Vy nejste stínový zpravodaj za EPP. První měl, měla hovořit Eva Paunová. To byla má chyba a nyní tedy máte slovo. Byl to takový trošku eh, frontloading eh, toho druhého kola. Děkuji. A děkuji vám i zpravodaji eh, této zprávy. Náš koordinátor um, se dotkl některých velmi zásadních bodů a já bych z té zprávy vypíchla pár bodů, které bych chtěla zdůraznit víceméně ve stejném pořadí, jak se zmínil vy, ale řeknu to stručně. Je důležité rozvinout tři hlavní pilíře bankovní unie, za, zejména SSM a SRM a e, měly by být doplněny e, systémem společného zajištění vkladu. E, je důležité obnovit eh, důvěru, eh, která byla ztracena krizí a posílit odolnost evropského eh, bankovního systému a ehm, měli bychom být velmi opatrní, když se výrazně, výrazná část práce tedy je věnována na administrativní postupy. Pokud jde o zajišťovací fond, tak musíme zajistit mechanismus eh, překlenovacího financování, abychom eh, mě mohli zajistit SRF eh, dostatečnými zdroji před tím, než bude úplně dokončen. A pokud jde o dozorovou strukturu ECB, tak musíme zachovat pluralitní bankovní model v Evropské unii, ale zabránit přitom diferenciaci Eh, na národním základě. A eh, systém záruky vkladů eh, tak ehm, tady bychom měli tedy vytvořit systémy zajištění vkladů a měli bychom ještě více oslabit vztahy mezi bankami a národními státy. A princip odpovědnosti by měl zůstat eh, tím hlavním eh, řídicím principem. Dotýkáme se tu ještě několika dalších eh, témat, která se týkají například té takové zastřešovací strategie evropského rámce finančních služeb, který vyžaduje ještě přijetí řady dalších nástrojů, počínaje sekuritizací, finančním nařízením a nařízením o kapitálových eh, požadavcích eh, implementaci celkově eh, akčního plánu pro tedy implementaci kapitálové unie. Musíme najít co nejširší dohodu na těchto různých reformách, abychom zajistili demokratický dohled, odpovědnost a transparentnost je, bude, vyžádá si to velkou dávku politické vůle a důvtipu, abychom dosáhli eh, realizaci této složky ve prospěch eh, jak občanů, tak i evropské ekonomiky. Nenechme se rozptýlit vysokým počtem legislativních aktů. Důležitá a zásadně implementace. Důležité, aby proběhla včas a aby byla dobře monitorovaná. A z toho vyplývá ještě několik dodatečných otázek, které je snadné někdy přehlédnout, jak můžeme využít našich zdrojů zde v parlamentu optimálním způsobem, tak aby monitorování vysokého počtu legislativních eh, aktů bylo provedeno tak, jak má být. Ehm, možná bychom měli zajistit spolupráci na širší meziinstituční úrovni, eh, dát dohromady lidi, kteří jsou schopni zvládat eh, tyto, tuto tematiku. Těším se na další spolupráci s vámi v nadcházejících dnech a týdnech. Děkuji vám. Děkuji, Beatrice Sporch. Děkuji, pane předsedo. Ta první výroční zpráva o bankovní eh, unii mě velmi potěšila. Děkuji, že jste nám dali možnost již teď posílat návrhy. A myslím, když jsem to slyšela, že bude potřeba eh, jich hodně, to asi nikoho nepřekvapí. Eh, k tomu prvnímu pilíři, Serene, vy jste právě již hovořil o tom, že v té zprávě oceňujete vlastně tu, eh, to fungování eh, dohledu ze strany ECB. V té formě, jak jste to přednesli, to ale není správné. Je to vlastně takový mamut, mamutový nebo obrovský projekt, super orgán a eh, nelze si představit, že by teď už byla funkce schopná vzhledem k, té, k tomu množství práce a k tomu omezení a takže o tom pochybuji. Eh, Německo ale asi není příliš eh, známé dobrým počasím nebo humorem, ale rozhodně je známo funkčností a efektivností eh, naší státní zprávy a úřadu. A Německu trvalo deset let, než jsme vlastně postavili na nohy podobný orgán pro dohled nad bankami Eh, tedy spolkový. A to jsme nemuseli dávat dohromady vlastně neschody mezi nejrůznějšími eh, jaksi eh, regiony a státy, takže tam a nebyla také žádná ta babylonská věž, když jsme stavili tento německý spolkový orchán, orgán. A obávám se, že při na další bankovní krizi se tedy teprve dozvíme, jak efektivně tento orgán bude fungovat. A co ten druhý pilíř? Eh, zpráva vyžaduje backstop eh, 220 miliard, euro a zároveň zpráva varuje před dalšími kapitálovými nároky nebo požadavky na banky. Ale to úplně tedy nepasuje. Buď to jedno, nebo to druhé když ten fond na zajištění bude příliš malý, jak je možné, že tady nezostříme ty kapitálové požadavky zároveň. A potom zpráva také eh, navrhuje financovat ten backstop z eh, ESM, takže zase vlastně budeme chránit nebo zachraňovat banky eh, z peněz daňových poplatníků. Jako kdybychom se dost nepoučili a zároveň jsme ztratili cíl z očí banky musí být funkceschopné bez toho, aby je e, daňový poplatník vždy netahal z brandy. aby e, tedy banky se musí poradit, poradit jinak, než aby jim legislativa e, zajišťovala tedy záchranu. A potom ten třetí pilíř to vyplynulo i dnes eh, během eh, tady té debaty s Lordem Hillem. Eh, to byla otázka, která padala hodně často německy a to byla otázka na zajišťování vkladů. To také odmítáme. My nepotřebujeme žádnou celoevropskou, celoevropské zajišťování vkladů, nějaké vlastně mm, socializaci. My potřebujeme zcela transparentně analyzovat rizika, musíme zjistit, kdo ta rizika způsobuje a ten také za to musí platit. Ale e, přenášení břemena e, rizik z, jedných člen, z jedných členských států na jiné členské státy, aby ty platili za chybnou ekonomickou politiku e, těch států, které se provinily, to není dobré. Není těžké prorokovat, kam by tato politika převodu a transferu vedla. Rozhodně by nás nevyvedla eh, z krize a z německého hlediska to ze společenštění eh, zárok vkladů, eh, to je něco, o co opravdu nemáme zájem. Děkuji. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji i jednak tedy za vaši zprávu, kterou shledávám být velice vyváženou. Uvidíme, jak to bude s pozměňovacími návrhy. Ale první chronologický eh, bod tedy mě fascinuje, když pořád jaksi popíráme existenci eura, eurozóny, že bychom měli mít nějaké nástroje, z nichž by vznikly silnější instituce než ty, které existují v členských státech. Ale když máme vnitřní trh finančních služeb a jednotnou měnu, Eh, na eh, úrovni evropské nesmíme mít takový ten mindset eh, small economy. Já si myslím, že je tu často taková důvěra mezi některými jedinci a mezi národními orgány. Což my, my bychom měli zabránit takový, takové, takovéto přílišné blízkosti. Otázka rovných podmínek abychom se zaměřili na celek eurozóny, ale abychom ji neštěpili a nedrobili. Eh, samozřejmě nesmíme zanedbávat ani trh na úrovni 28. To je něco, co by se ve zprávě mohlo zúrazňovat možná eh, trošku víc a eh, dále eh, otázka určité pravomoci SSM. Tady bychom měli připomenout, že my jsme si přáli, když jsme ten text vypracovávali, dát eh, evropským dozorcům poměrně značný manevrovací prostor, značnou možnost se rozhodovat a mně se zdá jistě, že je určitá rovnováha mezi měnovou stabilitou a finanční stabilitou a prudenční stabilitou, Eh, což je jedno z témat na stole, to nemůžeme popírat, ale zatím tato diskreční pravomoc eh, je tedy eh, používána adekvátním způsobem. Dále ještě k, něco ke zprávě z vlastní iniciativy, ze kterou zodpovídám. Ohledně toho, co se rozhoduje na úrovni mezinárodní a globální, jako je TILAC, síla F, například pravomoci FSB, Protože SSM to je pro nás takový dozorčí orgán, který eh, do určité míry by měl figurovat i na globální úrovni. Takže je tu otázka vazby mezi globální úrovní a evropskou úrovní. Ta by se tady dala možná trošku víc rozpracovat. Jinak se domnívám, pane předsedo, že tato zpráva má poměrně jasný rámec a představuje poměrně další, dobrý základ pro další práci a my se těšíme na, jeho další, na její další zkvalitňování. Děkuji. Fabio De Mas. Děkuji, nyní Fabio De Masi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já zastupuji odpovědného zpravodaje za mou frakci. Děkuji, Roberto, za náročnou zprávu. Pro nás je zcela zásadní, aby banky byly přinuceny k bankrotu bez toho, aby představovaly riziko finanční stability aby za ně nemuseli eh, ručit daňoví poplatníci. To už jsme mnohokrát eh, zdůrazňovali eh, v rámci návrhu bankovní reformy a byli bychom rádi, kdyby to bylo ve zprávě ještě důrazněji zobrazeno, také v příspěvku ze strany parlamentu. Co se týče dohledu nad bankami, tady jsou dva body, 24 a 25 v německé verzi zprávy. A tady mezi jinými se praví, eh, ten bod 25 je rozdělení eh, úloh a kompetencí mezi orgány regulace a eh, dozoru. Tady jsme velice skeptičtí, co se týče úlohy ECB, protože tady by byla vlastně v permanentním konfliktu zájmů z hlediska poskytovatele úvěru a dozorového orgánu a už jsme od pana Junkra pochytili, že vlastně tento konflikt zájmů existuje a proto bychom byli rádi, kdyby bylo možné se více věnovat tomuto konfliktu zájmu v té zprávě. Co se týče bodu 25, je dobré, že ECB eh, e eh, doposud eh, úspěšně plnila svou úlohu odpovědnou vzhledem k parlamentu, ale přetrvávají problémy. Víme to z dokumentů, které jsme dostali k dispozici do čítárny co se, co se, co se týče jako příkladu sekuritizace, o nich se, tam se hovoří o určitých úvěrových institucí, je to tam řečeno velice, eh, velice diplomaticky, tam se mluví eh, o omezené kapacitě parlamentu eh, zlepšovat některé ty ta opatření. My jsme dali najevo, že nejsme úplně spokojeni s tím, do jaké míry jsme seznamováni s některými dokumenty a potom se tady hovoří o zlepšení, eh, zlepšování eh, kapitálových kvót, eh, aktivních, aktivních nákupů, potom se tam hovoří o dividendách, také o tom by bylo potřeba se ve zprávě zmínit a konečně, kdykoliv se musí použít peníze daňových poplatníků, čemuž bychom maximálně chtěli zabránit, aby tedy veřejný, veřejné orgány nad tím měly kontrolu pomocí nějakých zlatých akcí. Není možné, aby daňoví poplatníci ručili a bez toho, aby ze strany veřejných orgánů toto nebylo podrobeno účinné kontrole. Děkuji. Děkuji, Sven Gigold. Děkuji. Děkuji. Já souhlasím s tím, že tato zpráva eh, musí být eh, ambiciozní. Všem o co jde? Spíše než abychom otevírali prostor pro různost názorů ohledně toho, jak banky regulovat a abychom opakovali politické diskuze, které vedeme na jiných fórech, anebo co by bylo ještě horší, opakovali obecná tvrzení o euru. To vše není potřeba, neodváděli bychom dobrou službu našim občanům, pokud bychom nevzali skutečně vážně Eh, otázku kontroly a odpovědnosti za struktury, které jsme vytvořili. A tady je podle mě ta hlavní eh, věc, eh, na které bylo dobré, abychom se hm, shodli. Třeba si jasně říci, co je politická diskuze a co už je otázka odpovědnosti a zhodnocování toho, k čemu došlo v předchozím roce. Takže s vámi plně souhlasím v tom, že bychom předně měli říci, že došlo k velice úspěšné realizaci bankovní unie za takovouto krátkou eh, dobu. Víme, že tady byla různá omezení. Ovšem, když se podíváme na problémy, s nimiž se v reálném světě potýkáme, a tady si myslím, že by se zpráva mohla dále rozpracovat, eh, to je napětí mezi rolí mm, do, dohlížecího orgánu a mezi konkrétní rolí Evropské centrální banky, pokud jde o Řecko je řada článků, kde se směšují, směšují tyto dvě role, tedy ECB eh, jako orgán, který byl který je jednou z institucí a mezi načasováním vůči eh, řeckým bankám. A tady vystává legitimní otázka, zda financování má pokračovat, i když banky eh, byly nesolventní nebo se blížily nesolventnosti. A opět se musíme, se musíme zamyslet eh, nad napětí mezi monetární politikou a potenciálním střetem zájmů, o kterém hovořil Fabio. Druhá, druhý velký problém to je otázka přiměřenosti. Zde Ehm, to chci říci jasněji. Aspoň doposavat bankovní unii ehm, chyběla jasná vodítka. Máme sice principy, zásady, ale pokud jde o legislativu, chybí nám různé režimy a proto se snažíme využít jednoho jediného režimu a tím řešit problémy malých ehm, bank, stejně jako bank velkých. A pak jsou tady tedy nějaké výjimky. Nicméně do jednoho řádku tedy nám spadá zacházení a uplatňování globálních eh, účetních eh, standardů, respektive aplikujeme tedy je horizontálně, přitom bylo jasně řečeno, že ECB by neměla nutit banky k používání IFRS. Přesto tak ECB učinila, činí tak nadále. A podobně se eh, chystá implementace takzvaného anakreditu, databáze anakredit. Mně to nikdo doposavat nebyl schopen eh, vysvětlit, proč potřebujeme schromažďovat 100 eh, datových míst pro každý úvěr před přes 25 tisíc eur. Doposavat jsem to skutečně nepochopil a byl bych velice rád, pane předsedo, kdybyste to osvětlil. Myslím, že nemůžeme umožňovat ECB činit taková ta rozhodnutí ještě předtím, než proběhne seriózní diskuze s paní Laustensteiger. Takže ještě než rozhodneme, je potřeba zorganizovat v parlamentu seriózní diskuzi, v rámci skupiny pro bankovní unii, protože není možné, aby proběhla diskuze až poté, co jsou publikovány výsledky. Vím, že sekretariát se snaží, ale zatím jaksi nebylo nic potvrzeno. Jinak si myslím, že je důležité, aby dozorující orgán také řešil rizika spočívající v tom, že některé eh, subjekty se přesouvají za eh, rámec bankovní unie. Vidíme, že eh, kvůli přísnější regulaci pro banky například subjekty ve stínovém bankovnictví rostou a platí to i pro pojišťovnictví. A myslím, že bychom tady měli vyzvat EBI, a také ECB, aby nás o tom písemně informovali, aby nás informovali o objemu a množství mm, subjektů, které se takto mm, přesouvají a jakým způsobem chtějí mm, nerovné podmínky v této oblasti řešit. A poslední věc, Myslím, e, že máme řadu problémů s implementací, pokud jde o bankovní unii. Vy jste se zmínil o několika z nich a moje hodnocení, pokud jde o SRB, je ještě negativnější než eh, eh, vaše. SRB měla, měla pravidelně informovat Evropský parlament. Je možné, že jsem ty zprávy přehlédla, nebo žádné nebyly. Pokud jde o ten takzvaný backstop, to jištění, tak eh, to je nefunkční. I rada se na tom teď shodla. Je to jištění v případě, že banka se stane nesolventní a je potřeba více peněz, tak eh, eh, se požádá fond eh, členského státu bankovní unii. Je to procyklické a mm, je to v rozporu s tím, co žádal vyjednavací tým Evropského parlamentu. A poslední věc. Jsou tady také problémy s legislativou úrovně 2. Dochází ke spoždění máme problémy s implementací, což samozřejmě není chybou mm, dozorujícího orgánu, ale spíše politiků, zákonodárců, konkrétně komise. Takže implementace by měla být také ošetřena ve vaší zprávě. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Marko Vali. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, si přečetl vaši zprávu velmi pozorně. Domnívám se, že eh, tady eh, směřujeme trošku rozpornými směry. Jednotný bankovní trh, jednotný bankovní systém byl tedy zaveden, ale zatím nejsme schopni se bránit proti základním šok, velkým šokům v tomto bankovním systému. Jak řekli kolegové z GUE, i my souhlasíme, že je důležité eh, řádné oddělení bankovních aktivit od méně udržitelných eh, bankovních aktivit, které by mohly vyvolat bankovní šoky. Eh, je tu ten tak stínový a paralelní bankovní systém, na kterým nemáme kontrolu, a to je problém. Takže to je něco, co by se mělo řešit. Ehm, některé otázky jako bankovní unie se ukázalo, že stále jsou tu eh, značné křehké, eh, křehká místa, existují velké rozdíly mezi bankami, které vstupují do eh, SSM a SRM mm, je tu potenciální konflikt zájmů. A kromě toho čelíme také určitému problému s metodikou. Některé bankov, bankovní instituce eh, financující reálnou ekonomiku eh, byly eh, penalizovány, zatímco ty, které mají ve svém účetnictví některé obskurní produkty, nebyly vůbec postiženy. Co se stane s bankami, jako je třeba Deutsche Bank, která teď konstatovala ztráty na svých derivativech? Přitom víme, že ten fond bude úplně k dispozici až za řadu let. Takže si myslím, že je tu potenciální neefektivita, když se podíváme třeba na záchranu italských bank v posledních týdnech a na situaci dalších italských bank, pak 1,6 miliardy, eh, která byla eh, dána k dispozici do mechanismu pro eh, ozdravení a restrukturalizaci ze strany bank, ale to, budou, to bude pouze jedno procento italských vkladů, čili to je mizivé procento. Tento systém tudíž je velmi křehký. Nebudeme schopni celý systém zajistit. Měli bychom mít specifičtější ambiciozní eh, cíle, neutralizace stínového bankovního sektoru je jediným způsobem, jak eh, získat bankovní systém, který bude skutečně udržitelný a odolný. Jinak eh, bude eh, vystavený jakýmkoliv externím šokům a pak za to zaplatíme drahou cenu. Děkuji. Nevidím další řečníky. Pervanš Beres? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za eh, to, že jste takto položil základy naší diskuze. Tím, že mm, procházíme důležitým momentem, pokud je fungování bankovní unie a s ohledem na to, co nám říká Daniel Nui po, po každé, když tady je, o nutnosti nadále harmonizovat, omezovat rozdíly v jednotlivých národních ustanoveních, abychom směřovali ke skutečně společnému evropskému dohledu. Když se podíváme průřezově na tuto otázku, Měli bychom upřednostňovat eh, pohled, který hodnotí dopad z hlediska přidané hodnoty eh, realizovaných opatření. Včetně toho, abychom eh, vybavili Evropany potřebnými nástroji, když budou hovořit o vstupu v platnosti laku. Protože se nacházíme v době, kdy tu máme některé, některá značná pozitiva, ale tento nástroj, což je tedy e, snaha posouzení eh, dopadu, tak my, se v, my, my v podstatě posouzení posuzování dopadu takřka nepoužíváme. A mnozí se táží, zda TILAK zapadá do toho, co už jsme udělali. z hlediska kapacity finančního systému, například z hlediska jeho možnosti eh, plnit své funkce. A když eh, přihledneme k aktuálnímu vývoji, tak jsou tu některá kritická místa, jak něco, co má vstoupit v platnost 1. ledna 2016, s tím, že jste eh, příliš netlačili na data a lhuty ve vašem projektu, možná bychom to měli zopakovat, aby opravdu všechno bylo do té doby v pořádku. Vzhledem k závazkům, které na sebe vlády vzaly. A pak třetí pilíř, myslím, že tam k tomu bude hodně pozměňovacích eh, návrhů, ale samozřejmě v této eh, zprávě bychom ne, neměli předjímat eh, některé body, měli bychom vycházet pak z návrhu komise jako takového. Ten třetí eh, pilíř je součástí bankovní unie a tím pádem eh, i závazků, které byly přijaty. Abychom postoupili v, úspěšně eh, v těch zbývajících dvou pilířích. Připomínám, že zkušenost ukazuje z těch předchozích dvou pilířů, že někdy, když některé věci zastavíme a řešíme pak jiné, tak pak se ocitneme v situaci spíše chaotické. Proto se domnívám, že je důležité, abychom našli skutečnou vůli dotáhnout eh, návrh eh, komise a eh, definovat jasný časový rámec, čili harmonogram, abychom dotáhli diskuze o třetím pilíři k úspěšnému konci. Uh, děkuji. Žádné další uchazeče o slovo nevidím. Eh, děkuji tedy všem stínovým zpravodajům a kolegům za jejich příspěvky. Eh, těším se na spolupráci s vámi i tedy s, eh, na pozměňovacích návrzích. Chci znovu zdůraznit to, co řekl Sven a je to něco, s čím souhlasím a je to také mým cílem. Já chci vyzvat všechny poslance. My budeme mít ještě mnoho o, eh, e, příležitostí hovořit o základních politických e, myšlenkách nebo konkrétních politických návrzích. Není tedy potřeba, abychom postupovali normálně, eh, jak si v rámci debaty na téma této zprávy, jak jsme to dělali v souvislosti s mnoha jinými zprávami. Já myslím, že tady především jde o to, abychom vlastně měli pod kontrolou tu strukturu, kterou jsme si vytvořili. Takže žádám kolegy, aby se skutečně na to zaměřili, protože mluvit se o tom dá eh, velmi dlouho. Já mám také určitý, eh, určitý limit prostoru, je řada eh, témat, o kterých by se mohl rozebrat, rozepsat více. Konkrétně zajištění pluralismu bank, to hovoř, o tom hovořila paní Paunová a já jsem to ve své zprávě také uvedl. Jsem rád, že tento názor sdílíte a více to ještě budeme specifikovat a propojíme to ještě s otázkou proporcionality, tak jak o tom hovořil Sven Giegel. Zamyslíme se nad ještě zlepšením těchto aspektů abychom zajistili tedy tu pojistku plurality a zároveň a rovných podmínek eh, pro všechny a také eh, účinného dohledu. To je také spojeno s otázkou, o které eh, byla řeč ze strany paní Vali v kritice té zprávy, ale v té zprávě to vlastně stojí. Bod číslo 21 praví, že neexistuje dostatečná kapacita pro měření eh, jakéhokoliv jiného rizika než úvěrového rizika. A hovořím o tom v souvislosti eh, s aktivy eh, úrovně 3 a dalších rizicích na trhu. Takže rozhodně s vámi souhlasím, že by bylo dobré moci měřit všechny formy a typy rizika. Ať už to vyžaduje oddělení bank nebo ne, zase to je debata, která je užitečná, důležitá, a můžeme ji vést nad jiným tedy tématem, ale myslím, že pro toto téma vhodná není, protože je to jiný problém. Tady není řeč o dohledu nad bankami. Samozřejmě každý má možnost k tomu podat pozměňovací návrhy, ale myslím, že by to bylo trochu eh, nesmyslné, když vlastně na to máme přímo jaksi prostě eh, zprávu jiný nástroj, že bychom o tomto tématu eh, mluvili eh, v souvislosti s touto zprávou z vlastní iniciativy. Platí to také o Edisu a tady souhlasím s Parvač Beres. Podle mého názoru a jak jsem pochopil, není to společně eh, sdílený názor, kdy tady tady společná, společná společné zajištění, zajištění vkladů je jedním ze základů bankovní unie a teď tedy máme návrh v tomto směru a můžeme o tom hovořit, ale není potřeba dublovat to úsilí v rámci této zprávy. Kolegovi Van Storkovi e, chci říci, že já jsem si nevymyslel ten návrh backstopu jít tedy nad rámec 55 eh, miliard. To se objevilo ve výroku Back eh, Ecofinu ve zprávě pěti předsedů, sdělení eh, k bankovní unii. To, že tedy se bude vyžadovat ten backstop, to nebyl můj vynález. O tom se hovořilo už ve zprávě o bankovní unii, protože já bylo by asi příliš ideologické si myslet, že se bez toho obejdeme společný dohled může fungovat dobře, i když to nebudeme muset eh, využít, ale to neznamená, že nebudeme mít žádný tedy společný backstop. A můžeme samozřejmě se tomu věnovat i eh, v pozměňovacích návrzích, i překlenovací financování. Já souhlasím s kritickými poznámkami a já to kritizuji i v textu, že vlastně nezbývá než vítat skutečnost, že můžeme hovořit o překlenovacím eh, financování. Jsou dvě možnosti, jak jsme četli v tom známém vyjádření ECOFINu, že ESM by bylo efektivnější, kdyby se zajistilo překlenovací eh, financování. To je něco jiného než eh, backstop. Tady se jedná o to, když tady by se šlo nebo backstop je, když by bylo potřeba jít nad rámec těch 55 miliard. Ale znovu opakuji, že jsem rád, že to, co stojí ve sdělení komise, více-méně jde stejným směrem. I když bohužel to, co zde bylo řečeno, nejde tím směrem a já se obávám, že ten mechanismus překladovacího financování ještě není úplně nastaven zatím to není ještě plně efektivní, ten vnitrostátní takový mechanismus, mohl by to způsobit problémy. Menší problémy vidím eh, v plném provádění EBRD eh, e a té mezivládní dohody. Tam eh, snad splníme tu závaznou lhůtu, což je dobré. Budeme mít jednotný fond pro řešení krizí ratifikovaný Biguard, správně tady bylo řečeno z vaší strany, že otázka finanční fragmentace eh, obecně a že také možnost národní úvahy, eh, že to je zajímavá možnost a je potřeba to lépe rozpracovat, že už tam eh, určité aspekty se nacházejí v určitém balíčku, tedy mm, překonání těch, té fragmentárnosti, se musíme zaměřit na finanční likviditu a obecně tady ten bod té finanční fragmentárnosti je důležitý. Souhlasím s tím, že se musí dosáhnout tedy eh, správné rovnováhy mezi pravidly a, diskre- a, a možností tedy úvahy, že je tam eh, nezbytné také umožnit dialog, že je to tedy takový aspekt eh, dohledu, který lze ještě zlepšovat. A co se týče těch obecných poznámek teď, to, eh, co pan, pan Storch řekl, že Německu eh, trvalo deset let, než postavili eh, účinně, účinně fungující dozorový orgán, beru vážně. My na tom pracujeme rok, není to nic dokonalého. Myslím, že moje zpráva, doufám, dosahuje dobré rovnováhy mezi tedy pochvalou dobrých výsledků a poukázáním na ty, na ta místa, která je potřeba ještě zlepšit. Na ta jsem se zaměřil kriticky, takže já pečlivě prostuduji pozměňovací návrhy a doufám, že společně budeme spoluprac, spolupracovat, abychom dosáhli co nejširší schody. Týlak je další senzitivní eh, otázka. budou také pozměňovací návrhy k CRR, takže to bude také správné. I toto je složité vlastně se věnovat této um, evropské eh, specificitě a my samozřejmě máme svá plná práva jako legislátor. Tolik snad ode mě, děkuji znovu za vaše poznámky, těším se na spolupráci s vámi na pozměňovací návrhy. Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů bude 10. prosince 17.00. 11. ledna eh, o nich budeme hovořit v Ekonu 25. ledna a potom na plenárce se to snad objeví v březnu. Uvidíme, jestli se to podaří. Děkuji tedy. za spolupráci a teď postoupíme k dalšímu bodu a to je výroční zpráva e, e, Evropské investiční banky nebo Evropské centrální banky za rok 2014. Kolega má slovo. Děkuji. Dnes budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Já chci nejprve poděkovat stínovým zpravodajům, a také sekretariátu. Děkuji také všem ostatním, kteří se nám snažili pomoci zpracovat kompromisní pozměňovací návrhy. Celkem totiž bylo předloženo 283 pozměňovacích návrhů. Absolvovali jsme tři zasedání se stínovými zpravodaji, se, se našimi poradci a musím říci, že jsme dosáhli schody ohledně 80 pozměňovacích návrhů. Zpracovali jsme 17 kompromisů a myslím, že tři či čtyři z nich jsou eh, trochu problematické a zde by mě zajímal názor stínových zpravodajů. Pak jsou zde některé samostatné odstavce, jich celkem sedm, u nichž eh, uvidíme, jak to dopadne při hlasování a pak některá úvodní ustanovení, ale myslím, že na téměř všech jsme se shodli. Tímto myslím, eh, že se ocitáme v situaci, kdy bude možné legislativní návrh uzavřít. Dnes máme možnost ještě jednou vše prodiskutovat a Znovu děkuji kolegům. Musím říci, že na základě svého původního návrhu eh, jsem se chtěl přidržet původního časového plánu, to znamená, že bychom hlasovali o zprávě do konce prosince letošního roku a proto jsem zprávu připravil včas. Pan Draghi nás informoval o tom, že podle jeho programu bude k dispozici eh, pro diskuzi na plenárním zasedání až eh, v únoru příštího roku, takže jsme to probrali se stínovými zpravodaji a rozhodli jsme se, že nebudeme o pozměňovací hla, eh, návrzí hlasovat zítra, ale že to odložíme na později. Data se nám nabízí, pane předsedo, dvě. Jednak 11. ledna příštího roku a vy jste mě již informoval, že mm, bychom se měli sejít 11. ledna, že budeme mít zasedání. A druhé datum, pokud by s tímto datem nesouhlasili koordinátoři, tak by to muselo být již 7. prosince což by ovšem znamenalo, že bychom museli zesílit eh, pracovní nasazení, abychom to do příštího týdne všechno stihli. Každopádně o hlavních bodech této zprávy jsme již tady společně hovořili, takže se zmíním o několika málo věcech. Politika úsporných opatření. Já si myslím, že je zjevné, že tyto politiky krize dále zhoršily, že nevyřešily základní problémy, jako je nezaměstnanost eh, a nevyřešily vlastně ani dluhovou krizi, eh, s níž se některé členské státy potýkaly, především Řecko, kde už eh, dluh je mimo kontrolu. Druhá věc, to je to, co můžeme udělat proto, abychom využili regulace pro eh, zlepšení situace. Je zapotřebí si především udělat analýzu toho, proč eh, se dluh eh, dostal v některých členských státech do obrovské výše. Třetí věc, o které jsme již hovořili, ale můžete se k tomu, vážení kolegové, dále vyjádřit, to je to, že potřebujeme nějaké následné kroky po rozhodnutí, které přijal Evropský parlament únoru 2014, eh, následně po rozhodnutí eh, Trojky a ECB. Ve své zprávě hovořím o tom, že bychom ohledně této věci chtěli mm, mít takovou Evropskou centrální banku, která bude plně funkční a bude eh, jednat podle rozhodnutí Evropského soudního eh, dvora. Přejeme si, aby fungoval princip demokratické odpovědnosti a to jsme tady probírali na posledním eh, zasedání a také při rozhovoru s panem eh, Draghi. Pokud jde o otázku likvidity, tak zde je důležité to probrat se všemi kolegy s tinovými zpravodaji. Má zpráva zde hovoří také o APP, o programu nákupu aktiv, což je pokus ze strany ECB přiblížit inflaci dvěma procentům. Způsob, jakým ECB postupovala v rámci ekonomiky vůči malým a středním podnikům, to je ta věc, která se promítá do mé zprávy. To jsou tedy hlavní body, které jsem teď velice stručně prošel. A zajímalo by mě, co si o těch obtížnějších věcech myslí kolegové. Na závěr se pak ještě po diskuzi s kolegy chopím slova a vyjádřím se. Děkuji, říká pan předseda. Pokud jde o datum hlasování, myslím, že 7. prosince je jediné možné datum, kde bychom mohli probrat eh, vše také s předsedou Dragem, což si všichni přejeme. Takže z těchto dvou možností vlastně eh, vychází pouze tato jedna jediná, takže bychom se všichni měli vynasnažit eh, vše zvládnout do tohoto data hlasování, ale můžeme se k tomu ještě vrátit po diskuzi. Nyní pan Pandeko Delare, TPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat eh, zpravodaji a stínovým zpravodajům a také sekretariátu za velice konstruktivní přístup při hledání kompromisu. Myslím si, že je velice důležité, abychom pokročovali v tomto konstruktivním duchu a shodli se na pozměňovacích návrzích, které podpoří většina protože jedině když dosáhneme většinové zprávy, tak eh, skutečně nás může ECB vyslyšet. Myslím, že současná struktura zprávy a kompromisy jdou správným směrem. Konkrétně jsem spokojen s tou rovnováhou, která se týká eh, stavu evropské ekonomiky politiky eh, QR, eh, role, eh, dozorující role ECB. Nicméně je třeba zapracovat na kompromisech, kde se hovoří o rozpočtové konsolidaci a reformách v členských státech a také pokud jde o roli ECB v trojce. Je jasné, že je potřeba to ještě doladit na zasedání konc koordinátorů. Myslím si, že pokud budeme konstruktivní, tak se nám určitě podaří eh, dosáhnout schody, tak aby mohla zprávu podpořit většina poslanců. Souhlasím eh, s návrhem eh, zpravodaje hlasovat až později. Přesto bych byla rád, by ta práce byla dokončena co možná nejdříve. Děkuji. Thank you, Kost- Děkuji. Kostas Mavrides. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaj Notisu Manias za eh, dosavadní kvalitní zprávu za, za jeho snahu o dosažení kompromisu. A to se týká i dalších kolegů a sekretariátu. Notici už jsme skoro u cíle, ale ještě ne úplně. Jakožto socialisté a demokraté máme eh, na srdci některé eh, otázky, jich se chci dotknout. S tím, jak Evropská komise eh, publikovala minulý týden dokumenty o jednotném systému zajištění vkladů, tak SAD již dlouhou dobu říká, že je potřeba bez postupovat v dokončování bankovní unie bez dalších průtahů Ehm, je důležité zdůraznit i otázku za zajištění vkladu. Pokud jde o kompromis o stávajícím rozdílu mezi financovacími sazbami pro malé a střední podniky a těmi, které jsou, mají k dispozici velké firmy, tak myslím, že je důležité, aby existovala jasný, jasná reference o, o potřebě pro sociální ekonomiku rozlišovat mezi ziskovými a neziskovými finančními institucemi, které by snížily te, tento rozdíl. Myslím, že jsem to v, v diskuzích jasně řekl. A zítra mimochodem organizuji událost přesně na toto téma, bude to zítra ve čtyři. Bude se to přesně týkat regulačního prostředí, které je za účelem zisku a neziskové. Další otázka je otázka nesplácených půjček. Je to zásadní záležitost, protože nesplácené půjčky eh, jsou stále v Evropské unii obrovským problémem. Deset eh, členských států Evropské unie, eh, šest z nich v eurozóně, mm, mají míru špatných půjček versus celkového počtu půjček až 10%. A mechanismus řešení těchto půjček by měl vzniknout právě v těchto problémových členských státech, jako je například Kypr nebo Španělsko a Irsko. Takový pozměňovací návrh by se měl těšit všeobecné podpoře. Myslíme si, že je nutné, aby tam byl. Konečně jsme také přesvědčeni, a k tomu nemusím jistě příliš mnoho říkat, že politiky eh, úsporných opatření nejsou životaschopných řešením pro státy, které čelí restrukturalizaci dluhu. Pokud jde o načasování hlasování, o tom bychom se rádi ještě bavili později, ale jinak myslím, že se celkově shodujeme. Děkuji. Silly Gulách. Děkuji, pane předsedo a děkuji zpravodaji za odvedenou práci. Nestrácejme eh, ze zřetele několik věcí. Určitě, určitě se nám to nakonec podaří v eh, hlasování, ale jak říkám, nezapomínejme, že je to zpráva o práci jiné instituci, a to ne kde, eh, jakékoliv, ale Evropské centrální banky, která zodpovídá za měno, měnovou politiku, to je exkluzivní výlučná kompetence. Eh, na to musíme dát pozor, to znamená, musíme respektovat eh, nezávislost našeho myšlení, ale také zachovat kompromis mezi skupinami, protože tohle je zpráva institučního charakteru, nikoli v politického charakteru. Eh, I v minulosti se nám podařilo se dohodnout a jistě se nám to podaří i nyní. Ale musíme se znovu ještě více koncentrovat, zaměřit na základní body té zprávy, nerozptilovat se. Ehm, myslím, že parlamentu eh, se daří často eh, prosadit eh, v takových, u takových zpráv, pokud má širokou většinu. A, ehm, takže ještě jednou říkám, je nutné dospět ke kompromisnímu textu. Skupina ALDE k tomu ráda přispěje. A prosím, abychom si nepletli, co je naším úkolem. Eh, to znamená, eh, čím víc budeme jednotní a důvěryhodní, tím více posilujeme parlament. Neměli bychom si tu vyřizovat účty nebo prosazovat nějaké extrémní menšinové postoje. Matt děkuji vám, pane předsedo, a děkuji i zpravodaji a stínovým zpravodajům za práci. zpravodaj se snažil připravit půdu pro široký kompromis. Bohužel, v případě zpráv týkajících se institucí jako centrální banka, tak eh, v takových případech je těžké dospět k politickému kompromisu, protože prostě někteří z nás mají zásadně jiný pohled na roli Evropské centrální banky v domácích ekonomikách v uplynulých letech a určitě jste mě slyšeli mnohokrát to opakovat. Já mám obrovské problémy s eh, demokratickou legitimitou ECB. Tato zpráva také podle mě musí jasně nastínit, že míra růstu v některých členských státech v některých případech trošku eh, je mask, maskována Eh, dopadem jen několika nadnárodních eh, společností a finančních služeb, které nemají celkový pozitivní dopad na hospodářství. Specificky jsem znepokojen kompromisem k úvodnímu ustanovení eh, F. Kvantitativní uvolňování neříkám, že je nutně problematické, může být využito progresivně a pozitivně. A pak Mm, slouží reálnému hospodářství, ale jedině pokud je k tomu dostatečná politická vůle. A e, pokud jde o tyto konkrétní kompromisy, tak mám značné výhrady. Um, ehm, pravodaj se sice snažil zajistit maximální schodu, ale pořád, myslím, zůstává ještě několik oblastí, které budeme eh, muset zlepšit. Bernestu Teso. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat panu Mariasovi za zpracovanou zprávu. Nejprve chci říci, eh, že bych chtěl upozornit na to, že potře, potřeba se vyhnout zpracování rutinní zprávy. Byla by to chyba, ke které došlo, když jsme zpracovávali loni zprávu o ECB, eh, e my jsme zpracovali zprávu skutečně rutinním způsobem a myslím si, že tomu se musíme v této zprávě vyhnout. Děkuji tímto panu Mariasovi, protože eh, on se maximálně snažil od samého počátku zohlednit naše eh, názory, takže teď je potřeba se jenom eh, dále pohybovat už po této trajektorii a nerozmělnit nastíněné problémy. V každém případě řadě těch záležitostí, eh, které jsou v právě, jsou skutečně pro nás zásadní. Například eh, vytvoření právního rámce pro jednání ECB v řadě monetárních dialogů, které proběhly v rámci Econ s panem Draghi, naznačují, že některá eh, rozhodnutí eh, dozorčí rady jsou skutečně diskrečními rozhodnutími mimo nějaký jasně stanovený mm, rámec. Ta míra diskrece je skutečně eh, nadměrná. Dále bychom měli hovořit také o situaci v, Řec, článku, eh, je tam odstavec 25 a ten si myslím, že je velice důležitý, protože pokud bychom nezmínili nic o Řecku, tak si myslím, že ta zpráva ztrácí na hodnotě. To je velice důležité, to, eh, co eh, udělala ECB vůči Řecku a myslím, že EP se k tomu musí jasně vyjádřit a bylo by omylem, kdyby tento odstavec vypadl. Také třeba odsoudit některá rozhodnutí, mm, která eh, učinila Evropská eh, centrální banka v rámci euroskupiny, eh, kdy došlo ke spochybnění nezávislosti ECB. E to jsou všechno záležitosti, které jsou pro parlament velice důležité a k kterým se EP musí vyjádřit. Některé otázky, které jsou důležité pro nás konkrétně, my si myslíme, že by bylo velice špatné, kdyby SSM měl být čistě pod řízením ECB. Myslím, že by došlo ke směšování eh, dozorčí funkce a eh, funkce výkonné v oblasti monetární politiky. Takže je velice důležité na to znovu poukázat. Eh, projevilo se to v případě Řecka, Kypru a tak dále. Další věc, to se týká opatření související s monetární politikou. Zpráva to velice dobře říká, co jsem rád že jsou tady mm, nutná eh, opatření eh, v monetární politice, která sebou ovšem nesou určitá rizika, určité dopady v pod Eh, v podobě nerovnosti a tak dále a to v té zprávě by mělo zůstat. Eh, to jsou jenom eh, některé body, které jsou pro nás důležité, které jsem chtěl zmínit. To, co znovu zdůrazňuji, je, že se musíme vyhnout tomu, abychom zpracovali tu zprávu rutině. Musíme naopak využít této, této zprávy a já děkuji za dosavadní vynikající spolupráci s panem Matejasem. Děkuji. Nyní pan Markovali. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat našemu zpravodaji, panu Mariasi. Jeho práce byla skutečně velice komplikovaná. A to, jakým způsobem eh, jsme vždy postupovali v Ekonu, bylo to, že jsme se snažili skloubit eh, různé přístupy formou kompromisních eh, návrhů. Samozřejmě, že není možné uspokojit plně každého. V rámci této zprávy se objevují záležitosti týkající se ekonomického řízení, strukturálních reform, um, Unie kapitálových trhů a tak dále. Myslím, že není možné se ke všemu vyjádřit pozitivně alespoň tedy za naši eh, skupinu, náš politický názor se příliš liší od toho, co uvádí tato zpráva. Nicméně eh, jsou zde eh, momenty schody, věty, které podpořit můžeme, například nedávná opatření, která podnikla ECB, a která podle nás nejsou dostatečná například pro řešení otázky kapitálových požadavků, poskytování e, úvěru, reálné ekonomice. Myslím si, že také zazněla férová kritika, kritika eurosystému. ve zprávě správně uvedeno, že recese dále prohloubily politiky úsporných opatření, že je potřeba zlepšit tedy demokratickou legitimitu, zejména vzhledem k tomu, jakou roli ECB sehrává v rámci trojky. Pokud jde o Řecko, tak zde jsou aspekty, které nesmíme v této zprávě přehlédnout, musí se to tam objevit. Nepodporujeme úplně všechny kompromisní návrhy, tak jak jsou zpracovány. Myslím si, že ovšem tato zpráva obsahuje řadu důležitých eh, eh, věcí a s tím jsem spokojen. Thank you, Mr. President. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážení kolegové, přeji zpravodaji a děkuji mu a přeji mu všechno nejlepší do té následující práce. Bude to nelehký úkol. migrační krize a všechny ty problémy, s nimiž se zabýváme. A teď se na schůzích dozvídáme, že některé skupiny nejsou konstruktivní. To je kvůli tomu, že mají jiný názor. To ale neznamená, že nejsme konstruktivní. My se domníváme, že zpráva nejde dost daleko. A ku příkladu pozměňovací návrh 36 upozorňuje na to, že ECB eh, e překročila loni svůj mandát. Já, mám, já jsem toto pravil ve svém, ve svém návrhu 38. Eh, jak se říká, můžete ignorovat realitu, ale ne eh, její následky a někteří kolegové jako by to zde nerespektovali. A tento eurochaos. A jestli vlastně e, jestli, jestli EFDD tady nedostane body za tuto zprávu, tak nemohu jako s tím zpravodají tuto zprávu podpořit, ale doufám, že nakonec se dohodneme. Děkuji. Děkuji, pan zpravodaj. Děkuji stínovým zpravodajům. Je potřeba se podívat na několik otázek. Daří se nám dosáhnout schody rozdělení zprávy do kapitol. To je důležité. Musíme dospět ke koncenzu, aby se vůbec o zprávě dalo hlasovat v Evropském parlamentu a aby byla odhlasována velkou většinou, protože je, jde o zprávu, která je posouzením fungování Evropské centrální banky během velice složitého období. Byl zde problém Řecka a ještě další problémy které byly pro banku významné. Evropský parlament by se tedy měl postavit k těmto problémům, protože není možné toto považovat pouze za další rutinní zprávu a nezmínit tam důležité problémy roku 2014. V tomto smyslu tady máme odstavec 25, kde se hovoří o způsobu fungování ECB vůči Řecku. Já jsem vyslechl názory stínových zpravodajů, ale podle mého názoru je potřeba, aby to ve zprávě bylo. Jde nám o velkou většinu a jde nám o podporu této zprávě, tak aby bylo možné vyslat signál ECB, zvlášť co se týče ekonomické zprávy a co se týče otázky vztahu ECB a Evropského parlamentu, to znamená demokratické zodpovědnosti, které je zapotřebí více. A v tomto sále před několika dny pan Draghi výslovně hovořil o vztahu Evropského parlamentu a ECB a o skutečnosti, že on do tohoto sálu chodí, aby nás informoval, ale také, aby vyslechl názory poslanců. Jsou tady další body, eh, ty, které se týkají eh, trojky, role ECB a trojky, eventuálních konfliktů zájmů, protože ECB je eh, zároveň peněžním orgánem a dozorovým orgánem. To všechno ve vás ve zprávě bude muset být. Ve svém prvním návrhu své zprávy jsem všechny tyto otázky jasně načetl a cílem je dopracovat se k nějakému společnému stanovisku pomocí diskuse, což není vždy jednoduché, protože zastáváme odlišné dialogie, odlišná stanoviska. Na každý pád se ale budu snažit vypracovat kompromisní návrhy a jak kolegové řekli, bude potřeba také hovořit o e, nesplácených půjčkách, ty jsou významných, významným e, problémem na Kypru a v dalších zemích s tím bude potřeba něco dělat. Není možné, aby lidé přicházeli o střechu nad hlavou a aby jejich domovy byly eh, odprodávány. Takže to všechno budeme muset řešit. Budu k dispozici kolegům. Pane předsedo, co se týče časového harmonogramu, pokud vím, eh, je zde rozhodnutí koordinátorů nezorganizovat hlasování 11. ledna, i když budeme v ten den mít schůzi. Chceme-li eh, o této zprávě eh, hlasovat v únoru podle harmonogramu, jsou tady některé věci, o nichž eh, chci mluvit, ale můžeme je probrat i po schůzi. Jednou možností je hlasovat 11. ledna, druhou možností je hlasovat 7. prosince. Tuto otázku můžeme nechat otevřenou a probrat ji s vámi po schůzi s tím, že vezmeme v úvahu i názor koordinátoru. Závěrem tedy Budeme-li mět hlasovat 7. prosince, znamená to, že budeme muset tento týden skutečně se stínovými zpravodaji velice pilně pracovat, abychom měli hlasovací seznam hotov již ve čtvrtek odpoledne. Žádám vás tedy, abyste vzali v úvahu i tu možnost 11. ledna. Bohužel je tady zcela jasné rozhodnutí koordinátorů, které nám brání hlasovat tedy 11. ledna a to je obecné pravidlo, které nemůžeme měnit. A také jsme řekli na poslední eh, schůzi koordinátorů, že tedy eh, to bude odloženo o týden, ale ne déle. Toto je zpráva z roku 2014, hlasovat o ní budeme až eh, v roce 2016 a to je jediné datum, kdy můžeme debatovat s panem Draky. To asi všichni máme za důležité pro zprávu samotnou. Budeme tady hlasovat 7. prosince, jsem si jist, že to bude možné technicky a i politicky, neboli Hlasovat budeme 7. prosince. Děkuji vám všem a předávám teď eh, předsednictví Markusy Ferbrovi. Kolegové, máme ještě dva body, eh, na které máme 25 minut celkem, protože tlumočníci asi nebudou chtít zůstat déle. Bod 7 směřování k to jednotném digitálním trhu a dám slovo Renato Soru. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit hovořit rychleji. Chápu, že času mnoho nezbývá a budu hovořit italsky. Takže teď hovoříme o jednotném digitálním trhu. To je stanovisko našeho výboru k jednotnému digitálnímu trhu a je to jeden z nejdůležitějších projektů, které, eh, které se k nám dostává od komise eh, během tohoto funkčního období. Jednotný digitální trh je pokusem o vytvoření opravdového jednotného trhu pro digitální produkty. Jednotný trh už máme pro fyzické produkty, ale co se týče digitálního odvětví nehmotných produktů, tady jsme daleko pozadu. A přitom ty se eh, velice snadno sdílejí, distribuují a pohybují. V naší instituci se dostáváme do této situace poměrně často, ale přesto bychom měli rychle zareagovat na eh, rychle se měnící svět kolem nás. My nejsme eh, odpovědným výborem eh, pro eh, toto téma, je to ITRA IMCO, ale náš výbor vypracovává stanovisko, protože to má také relevantnost pro hospodářství. Hospodářská soutěž, zaměstnanost, růst, o tom všem je v této souvislosti řeč. Mezi stínovými zpravodaji eh, jsou velice eh, rozdílné názory, ale máme zároveň kvalitní kompromisní návrh, které doufám, že se s velkou většinou zítra podaří odhlasovat. Eh, na řadu názorů ovšem přesto, na řadu témat přetrvávají přesto rozdílné názory. Ku příkladu možnost dále propagovat obchodování kulturních statků, za použití digitálních médií. Tam 124 pozměňovacích návrhů, některé byly opravdu zajímavé. Já se pokusím je eh, schrnout pod různá eh, témata, jako je růst a ekonomický rozvoj. Ekonomika se za poslední roky změnila a digitální eh, odvětví roste exponenciálně. Vznikají nová odvětví, nové systémy, a i nové podniky. I co se týče počtu zaměstnanců, zisku, kapitalizace, podařilo se jim dostat k jedničkám na světovém trhu, mezi jedničky na světovém trhu. I komise považuje digitální přechod pro evropskou ekonomiku, aby představoval 450 miliard vlastně zisku za rok. To je veliké Eh, číslo 2,8 milionů nových eh, kvalitních pracovních příležitostí by bylo možné vytvořit. Šlo by o eh, tedy trvalá dlouhodobá pracovní místa. Nejde tedy pouze o inovace a startupy. Startupy hovoříme o no, celém novém výrobním sektoru, který přechází tedy do průmyslového odvětví 4.0 některé ty kompromisní návrhy, a to znovu zdůrazňuji, my musíme zajistit, aby ten digitální přechod byl eh, provázen podporou nezbytného kapitálu. Kapitálu na inovace, eh, ale i širší transformaci, dalekosáhlejší transformaci. Potřebujeme nové dovednosti, nejde tedy pouze o to mít více lidí, kteří jsou schopni vytvořit kód. Není to pouze otázkou specialistů, my potřebujeme přechod na širší, jinou, lepší kulturu. Potřebujeme novou gramotnost, tak aby každý evropský občan se mohl zapojit. a měli bychom maximálně podpořit možnost vytvářet i e, tedy ultra širokopásmovou infrastrukturu v Evropě. To je součástí Junkrova plánu e, tedy rozšiřovat konver, konver, konvergenci a přibližování e, zemí na evropském kontinentu, bojovat proti digitálním propastem. Takže to jsou také různé důležité pozměňovací eh, eh, návrhy. Zelení hovoří o přístupu k internetu jako ke zcela zásadnímu veřejnému statku, který je třeba podpořit maximálně. Hovoří o eh, tedy novém základním právu k přístupu k internetu a také se vede debata o tématu hospodářské soutěže. Jistě všichni víte, že komise se zabývá nových eh, určitých kroků ku předu eh, při řešení kauzy Google. Nedávno komise odstartovala novou iniciativu a obecnou debatu, která by vedla k analýze eh, eventuálních rizik spojených s velkými internetovými platformami. Digitální svět prožívá dva nové jevy, se kterými se tradiční průmysl nikdy nesetkával. Brzy eh, postoupíme k nulovým eh, maržím nebo na, ma, nákladů na marže, což eh, možná eh, bude překážka pro vstup nových eh, podniků, nových konkurentů. Takže tyto, tento nový trh je zcela zásadně významný a je důležité, aby současná legislativa pro hospodářskou soutěž se novelizovala, ta současná nestačí, je potřeba ji hloubkově analyzovat. Náš výbor se také musí zabývat eh, otázkami daní. Máme 28 různých daňových systémů, 28 eh, různých eh, systémů DPH a to je překážkou růstu. Je to překážkou zvláště růstu oblasti elektronického obchodování, které bude sehrávat stále důležitější součást v našem hospodářství. Asi jsme ještě zcela nepochopili význam tohoto vývoje. To znamená ekonomika založená na využívání dat. Ty kompromisy jsou ale opravdu zajímavé. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo získat zítra širokou podporu. Děkuji stínovým zpravodajům. Pracovali se skutečnou snahou najít společný eh, kompromis. Děkuji, pane Soro, a nyní dám slovo stínovým zpravodajům za EPP Ildiku Kalpat. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci, také za velkou ochotu dospět ke kompromisním návrhům. Nechci teď hovořit eh, o všech kompromisech jednotlivě, protože už jsme to dopodrobna probrali, ale zmíním se o těch problematických. Je to podle mě kompromis F eh, o harmonizaci. Eh, souhlasím eh, se spravodajem, že větší integrace musí být zvažována tam, kde snižuje překážky na trhu. Já si myslím, že žádost pravodaje, abychom zavedli a rozpracovali zjednodušený systém DPH online, je trochu přehnaný a neodpovídá ekonomické realitě. Dokážu si představit, že by stejný výrobek měl různou sazbu DPH podle druhu nákupu, zda je to online či offline. Jinak by to totiž vedlo k narušení hospodářské soutěže a z tohoto důvodu tedy moje politická skupina tento mm, eh, návrh nepodporuje a jsme zklamaní, že, jsme nepodař, že se nám nepodařilo dosáhnout koncenzu chci přesvědčit pana zpravodaje, aby slovo harmonized, harmonizovaný, nahradil slovem koordinovaný. Jinak jsem ráda, že jsme dospěli ke kompromisu po um, dlouhém vývoji a diskuzích a dosáhli jsme kompromisu ohledně překážkách eh, v digitální ekonomice. Shodli jsme se na tom, že třeba překážky odstraňovat nebo alespoň omezovat. abychom eh, zvýšili prospěch eh, evropských eh, spotřebitelů. Některé naše problémy se týkají cestovních kanceláří, které nabízejí služby online například. Moje politická skupina podporuje příslušné kompromisní návrhy, kromě návrhu F. A v některých případech budeme žádat oddělené hlasování. Byl bych, byla bych ráda, kdyby pan zpravodaj souhlasil s tímto odděleným hlasováním a také nahrazením slova eh, harmonizovaný slovem koordinovaný v návrhu F. Pak bychom mohli tento kompromisní návrh eh, podpořit. Děkuji za spolupráci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, jak jsem říkal, máme na řadě dvě zprávy, přitom máme necelou půl hodinku. Takže musím teď být eh, přísný. Není tady Kate Swinburne, za EKR, nikdo za liberály, ale Metkaci je tady za GUE. Děkuji. E, budu maximálně rychlý, chci poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům. Ještě bych chtěl říci, že digitální služby půjčky, přímé půjčky, peer-to-peer -peer a tak dále. To vše by se mělo více rozšířit a stát se dostupnější malým a středním podnikům, včetně mikropodniků. Jsou tady ovšem záležitosti, kde mám problémy. Jsou to i kompromisní návrhy, konkrétně dva z nich D, kde se vítá Unie kapitálových trhů, což doplňuje trh s digitálními službami, já si myslím, že když to naformulujeme tak, to bude to zavádějící a pokud jde o návrh E, ten je také problematický. Říká se zde, že stávající daňový rámec eh, nemůže být nadále aplikovan vzhledem ke specifičnosti digitální ekonomiky. Pan zpravodaj tady hovořil eh, o problémech, eh, které to přináší. Já si myslím, že Toto není dobrý způsob, jak začít podkopávat daňovou suverenitu členských států. Rozhodně k tomu není prostor v této zprávě, není k tomu určené. Jednáme, jednáme o digitálním sektoru. Je třeba řešit překážky, které bychom mohli mm, odstranit eh, tak, aby všichni na celoevropském digitálním trhu, ať už bydlí kdekoliv, mohli prostřednictvím počítače několika kliků si um, využívat služeb online. Já věřím, že eh, je možné překážky, které doposavat existují, eh, překonat eh, Myslím si, že eh, celkový, celkové vizení té zprávy, tak jak je teď naformulována, bohužel neodpovídá mým představám a nemůžu ji před, eh, podpořit. Pana Raimon? Děkuji. My souhlasíme se zprávou, jsme velice spokojeni. Zpravodaje eh, se intenzivně snažil o kompromisní návrhy. Také pro něj mluví, že na mnoha místech zdůrazňoval, že internet a digitální jednotný trh eh, je společenskou infrastrukturou budoucnosti a že jde o celospolečenský vývoj, na který nesmíme eh, zapomínat, že to bude tento vývoj digitálního trhu využívat celá společnost a nejenom několik velkých podniků, které z toho mohou vytlout zisk. Takže ta zpráva jde správným směrem, souhlasíme, máme tři takové eh, malé návrhy, které jsme ještě eh, poslali mailem, eh, abychom teď ušetřili čas. Děkuji za pochopení a za EFDD Marko Valis toho nevidím, Barbara Kapl za ENF tak, taky není a pak se ještě přihlásila Parvanč Pérez. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já se chci zeptat zpravodaje a možná EPP ke kompromisu F. Já jsem to pochopila tak, že EPP nepodpoří kompromis F a přitom je to ale méně, než potřebujeme a já chci upozornit na to, čeho se to týká. Otázka je, jestli vlastně spravedlivě nakládáme s kulturními statky, jednak na papíře a jednak digitálními kulturními statky. Nemůžeme říci, že chceme podpořit digitální ekonomiku e, na úkor e, kulturních e, statků, nebo když se kulturní statky převedou do digitálního formátu. A kompromis S chybně praví, že, nebo praví správně, že je možné snížit DPH na kulturní statky. Problém je, spočívá v tom, že Evropský Eh, soudní dvůr eh, prohlásil, že kniha, která se změnila v elektronickou knihu, už není kulturním statkem, takže komise toto musí harmonizovat a musí umožnit snížení eh, tedy sazeb DPH i na elektronické knihy. A vzhledem k tomu, čeho už jsme dosáhli od komise, tím, že vlastně máme návrh, který by sazbu DPH na elektronické knihy máme tady eh, tedy znění, které je umírněné a odpovídá výsledku eh, rozsudku soudního dvora. Doufám, že EPP eh, bude schopna opravit tento pozměňovací návrh a přijde s jiným zněním, které se více přiblíží té reálné situaci. Děkuji. Myslím, že doba na eh, jednání je již krátká, vzhledem k tomu, že hlasujeme zítra, chce ještě na minutu a půl maximálně eh, slovo zpravodaj. Eh, ne, pane mm, předsedo, 30 sekund mi bude stačit. Jenom vám vysvětlím, že hovoříme o digitálnímu, digitálním jednotném trhu 16 minut. Jestli je záměrem tohoto výboru eh, toto množství pozornosti, eh, který chce věnovat tomuto tématu, tak eh, přeji všechno nejlepší. No, já, já, já se omlouvám, my jsme diskutovali prostě příliš dlouho na téma Evropské centrální banky. Já se omlouvám. Měl jste Měl jste respektovat dobu na pořadu jednání, i když vás to téma nezajímá. Jestli dovolíte, já bych také něco řekl. Prosím, promiňte. Já jsem dostal už 20-minutové eh, spoždění kvůli tomu, že se příliš dlouho hovořilo o ECB. Není to ani můj problém, ani moje eh, zodpovědnost. Převzal jsem, eh, převzal jsem tedy žezlo od Eh, předsedy výboru, ale musím také respektovat eh, služby tlumočení, které pracují do 18.30 a já to teď musím ten problém eh, vyřešit. Takže prosím, neobvinujte mě, já za to spoždění nemohu. Hlasovat se bude zítra, jak jsem řekl, a tím se dostáváme k bodu 8. Výroční zpráva za Evropskou investiční banku. Zpravodaje Eh, kolega Papadimulis, eh, ale eh, ten tady není, ale bude před, přednesena zpráva za dvě a půl minuty. Takže já tady přednesu tuto zprávu za Dimitrise Papadimulise, který se odmlouvá za to, že je uvízel cestou ve vlaku z Paříže. Um, a chce poděkovat stínovým zpravodajům a poslancům za dobrou práci a za spolupráci na přípravě tohoto stanoviska hodně eh, se podíleli na vypracování tohoto návrhu a eh, on říká, že společná práce byla skutečně dobrá, tím, že si vyměnili společně názory na to, jak by EIB měla dál fungovat a vznikl tak eh, dokument, ke kterému se mohou všichni přihlásit. Tato zpráva je výsledkem dvou konstruktivních zasedání stínových zpravodajů, z čehož vzešla zpráva která eh, eh, odráží vysokou eh, míru kompromisu ze všech stran. Je tu tedy 6,92% skupiny v, půjč, v rámci půjčování skupiny EIB, a není tu žádný zvýšení, žádné zvýšení kapitálu a zvlášť se tu znovu, ještě se tu volá po navýšení kapitálu této instituce. Vyjadřuje se po politování hodné, že celková míra investic klesla o 13% oproti předkrizovému období, ale v některých zemích ještě více což eh, potom vedlo k určitým nerovnováhám v investicích v Evropské unii, eh, investice, eh, do, které by vedly k růstu Ehm, v tvorbě eh, pracovních příležitostí jsou nadále výzvou. Ehm, volá po podpoře malých a středních podniků, řešení strategického plánovacího programu, pro, problému, ehm, volá po financování investic, které mají největší sociální a ekonomický význam. Kromě toho se eh, domnívá, že by měla upřednostňovat země, které eh, se nachází v ekonomických potížích a které mají vyšší úrovně nezaměstnanosti a měla by se tak podporovat ekonomická konvergence a udržitelný růst. A zpráva rovněž zdůrazňuje nutnost, aby FSI fungovala transparentním způsobem v souladu s mandátem a s nařízením a příslušnými kritérii. EIB by se měla zaměřit na odolnost trhu Eh, práce, zejména tam, kde se prohloubily rozdíly v důsledku poslední ekonomické krize a kde je tudíž těžší eh, získávat eh, investice a fondy. Pokud jde o daňové otázky, tak EIB by měla přijmout aktuální politiku, zodpovědnou politiku a zvýšit transparentnost a mě, měla, neměla by financo, spolupracovat s finančními partnery, kteří mají jaksi negativní um, minulou historii Ehm, dále ehm, mělo by zabránit infiltraci jakéhokoliv organizovaného zločinu do jejich projektu. Dále ehm, přehodnotit partnerství mezi soukromým veřejným sektorem a eh, posoudit z hlediska přidané hodnoty společnosti. A to je z mé strany zatím vše, vzhledem k tomu, že máme eh, tak eh, nabitý časový limit. Ještě jednou, pan zpravodaj, děkuji všem spolupracovníkům. Děkuji. A teď se díváme ke stínovým zpravodajům. Prosím. Děkuji. A Markus Ferber nemůže za to, že musíme tak rychle, to chci potrhnout. Já mám seznam, který s realitou příliš mnoho společného nemá. Kompromis A až O který vypracovali GUE a Zelení. To je, to je, to je chybně, my jsme společně pracovali na těch kompromisech, mně bylo řečeno, že dneska večer lze ještě něco eh, něco hovořit. Eh, je, bylo by dobré, kdybychom o těch podrobnostech se večer eh, mohli dohodnout, ale takhle se pracovat nedá. EPP souhlasila s některými kompromisy a byli jsme schopni přistoupit k těm kompromisům, protože nejprve ta zpráva byla úplně negativní Eh, vlastně k ekonomické situaci, která byla zcela změněna a i eh, k eh, jaksi, ekonomické obnově. Dosáhli jsme určitých kompromisů, ale jestli tam nebudou, tak nebude možné pro zprávu hlasovat. Řadu jsme museli změnit, protože tam byla, bylo mnoho vlastně mnoho poznámek, které vůbec se netýkaly EIB, ale ECB, té zprávy předtím a e, potom se tam hovořilo o, o, o tom, že se e, poskytují e, úvěry, úvěry jenom určitým zemím, to vůbec nemá s tou zprávou něco společného a jsem rád, že ostatní frakce to viděli stejně jako my, takže zítra během hlasování bude, budeme mít co dočinění s mnoha rozdělenými hlasováním. Děkuji, pane Mané, a za socialisty Maria Jo Rodriguez. Děkuji. Děkuji, jenom velmi stručně. Naše skupina podporuje navržené kompromisy a připomínám, že jsme předložili také ústní pozměňovací návrhy, pokud jde o daňové ráje. Doporučujeme, aby daňové ráje byly určovány nejenom na základě eh, pravidel OECD, ale také Evropské komise. Děkuji za uh, Stanislav za EKR. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se to vyjádřit co nejstručněji, abyste mě nemusel napomínat. Kladívkem. Děkuji všem kolegům za odvedenou práci. EKR chce tuto zprávu podpořit. Kompromisy A, B a C věrně zrcadlí ehm, situaci Evropské ehm, unie a jeho hospodářství. Měli bychom eh, potrhnout roli udržitelných soukromých investic. Zdůraznili byly malé a střední podniky. F a G nemůžeme podpořit ve stávající současné verzi, protože potřeba ještě další eh, hlubší konvergence. Vítáme eh, oddělené hlasování, které nám eh, umožní schválit náležité pozice. Děkuji za liberále Filip de Bakr. Já jsem za Molly Scott Kejtou. Ano, měl jsem to špatně. Za liberály tady nikoho nevidím, Filip tady není a teď zelení. Teď vám tady dám slovo. Já jsem z vás udělal liberála. Nevím proč, možná bych mohl říct něco i za Alde, ale budu opravdu stručný. Omlouvám Molly Cater, která nemohla přijít, eh, podporuje kompromisy, na kterých jsme pracovali, jsou tam dobré věci, zvlášť co týče daňových rájů, ale i problémů Eh, zelených přechodů a zajištění investic eh, pro, na zelené obligace a sociální obligace. To podporujeme. Zítra budeme mít ústní pozměňovací návrh, protože se domníváme, že některé ty názvy jsou ještě eh, nejasné, že třeba e IB nemá poskytovat úvěry podnikům, jako je třeba Volkswagen, protože ty peníze zneužili a my bychom rádi to ve zprávě měli výslovněji řečeno jsme znepokojeni žádostmi o e, oddělené hlasování, zvlášť co se týče e, daňových e, rájů a zelených investic. Podle nás je zcela zásadní, aby to ve zprávě bylo, zvlášť když hovoříme o zelených investicích, ve stejný den, kdy je zahájena konference v Paříži jinak bychom museli úplně jinak zvážit e, tedy naše hlasování, e, jinak tedy e, zprávu podpoříme, když projdou tyto kompromisní návrhy. Děkuji a teď EFDD a Marko Vály. Děkuji, budu stručný. My jsme velmi dobře spolupracovali se zpravodajem za GUE, podařilo se nám dospět k dobrým kompromisům, zvlášť co se týče Eh, zvýšení eh, investic eh, do výzkumu a inovací, který přinese lepší výnosy a potom investice pro malé a střední podniky, které trpí nedostatkem financování od tradičního bankovního sektoru. Souhlasíme i s, odstavce, s odstavcem, který cituje priority týkající se zemí Eh, ve finančních problémech, velké investiční nedostatky a potom trvalé udržitelné eh, financování EI a potom také eh, odstavce o daňových rájích. Je zcela zásadní z našeho názoru, podle našeho názoru, aby EIB používala zdravý selský rozum a nefinancovala podniky, které fungují v daňových rájích a financovala pouze udržitelné projekty. Tak, aby tedy financování EIB eh, e bylo zelené, eh, ekologicky, ekologické, ekologicky přívětivé, aby to nebylo zastralé financování zbytečně kouřících e, aut. E, jinak se nikdo další o slovo nehlásí, za NFF tedy nikdo není. Nový hlasovací seznam podle doporučení některých kolegů byl rozdán dnes odpoledne asi v 16 hodin, takže doufám, že jej najdete ve svých e-mailových schránkách, až se vrátíte do e, svých kanceláří pan zpravodaj, děkuje, děkuje předsedovi i tlumočníkům, děkuji, sejdeme se zítra v 9 hodin a od 10 hodin budeme mít intenzivní hlasování, včetně této zprávy. Končím hlasování a děkuji tlumočnickým službám.